God morgon och varmt välkomna vill jag hälsa alla. Krásné dobré ráno. Dovolte, abych všechny srdečně přivítala na dnešní zasedání. Máme velice intenzivní program. Když se podíváte na program našeho zasedání, ráda bych vám učinila pouze jedno sdělení v rámci vodu 2. Jedná se o zprávu paní Kracas, kterou bychom se měli zaobírat před hlasováním. Domluvili jsme se s, frakce, s jednotlivými politickými skupinami a s paní Kraca. Hlasování se posune, což znamená, že budeme mít příležitost abychom mohli zevrubně projednat zprávu paní Kacas. A sice pod bodem 7 našeho dnešního programu hned po hlasování. Děkuji vám. Budete-li souhlasit s touto změnou? A ráda bych se vás měla, jestli jinak eh, souhlasíte s naším dnešním programem. Můžeme schválit dnešní program? Dobrá. Bod 2. Sdělení předsedkyně. Dovolte, abych vám sdělila následující. 9. května se ve Štrasborku bude konat zvláštní zasedání 9. května od 21 do 22.30. Je mi líto, že toto zasedání je tak pozdě, ale vysí to s tím, že máme naléhavé záležitosti pro hlasování, takže zvláštní zasedání 9. května 21 až 22.30. Ten maj vil jag 25. A ráda bych vás požádala, abyste si to také zaznamenali. Jsme naplánovali rozpravu s, maní, s paní Malgort Wallström, eh, která je zvláštní pověřenkyní OSN v boji proti sexuálnímu násilí v konfliktech, což bude organizováno společně s výborem pro rozvoj. Tolik k mým sdělením k bodu 2. A budeme pokračovat s bodem 3, kde se jedná o schválení proto zápisu. Promiňte, paní Kosta? Já bych se chtěla zeptat, co se týče setkání s paní Malström. Myslím si, že by bylo dobré, kdybychom tuto příležitost využívali k tomu, abychom hovořili také o migrantkách, zejména z hlediska té nesmírně obtížné situace v severní Africe a v Evropě. A možná bychom mohli hovořit o tom, eh, jak eh, to vypadá s ženami v takové situaci. Myslím si, že jako výbor žen bychom měli uvažovat i o tom, jakým způsobem bychom mohli nalézat eh, určité podněty a formulace pro migrantky. Nevím, jestli je to vhodný okaz vhodný okamžik, ale chtěla jsem to navrhnout. Děkuji. Děkuji vám, paní Kosto, paní komisařka Margit Wallström. O to se jedná, že? Dobře, takže teď můžeme pokračovat bod 3. Schválení zápisu ze schůzí z 31. ledna, 3. března, 24. března. Zápisy máte ve svých podkladech. A pokud do konce dnešního dne nebude vznesena žádná námitka, budou tyto protokoly schváleny. A nyní se dostáváme k hlasování. První bod, o kterém budeme hlasovat, je stanovisko kde se jedná o investice do budoucnosti nový víceletý finanční rámec pro konkurenceschopnou udržitelnou inkluzivní Evropu. 6. února bylo rozhodnuto zpracovat písemné stanovisko. Byla vznesena řada pozměňovacích návrhů, o nichž nyní budeme hlasovat, ale nejprve má slovo paní zpravodajka. I haven't forgotten my card, I've lost my card. Já jsem eh, nejenom zapomněla kartičku, ale dokonce jsem ji ztratila a je to ale poprvé za rok a půl, co jsem ji ztratila. Budu prosím tedy hlasovat ručně, budu zvedat ruku. Nevadí, není to žádný problém. Samozřejmě můžete hlasovat s ruky a my to rozhodně zahrneme do výsledku. Dobře, takže začneme s hlasováním. Investice do budoucnosti nový víceletý finanční rámec pro konkurenceschopnou, udržitelnou inkluzivní Evropu. Začínáme pozměňovacím návrhem 5. Kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. 6 pro, proti, zdrželi se přijato. 8 ve dvou částech. První část pro, proti, zdržel se, přijato. Druhá část pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Devítka pro, proti, zdržel se, Zamítnuto. E, to přeskoumáme. Zahajuji hlasování. The vote is closed. Ukončuji hlasování. Zamítnuto 15 hlasy ku 10. Promiňte, já jsem hlasovala pro. Number 10. Vote in favor. Pozměňovací návrh 10, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, schváleno. Sedm odpadá, jedenáctka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, dvanáct pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní přejdeme ke třináctce pro, proti, zdrželi se, schváleno. Takže zkontrolujeme hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to schváleno 14 pro, 12 proti. Nyní 14 pro, proti, zdrželi se schváleno. 15 pro, proti, zdrželi se schváleno 16 pro, odpadá 16, tak 18 pro, proti, zdrželi se schváleno. 19 byla stažena, tak přejdeme k 20. To také bylo staženo 21 pro, proti, zdrželi se schváleno. Prověříme to ještě jednou.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 zdrželi se, schváleno. Dvojka, pro, proti, schváleno. Tři, pro, proti, zamítnuto. A nyní čtyřka pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní konečné hlasování, zahajuji hlasování. Vote is closed. Končím hlasování. Je to schváleno 25 pro a dva se zdrželi. Děkuji vám. A nyní přecházíme, přejdeme k dalšímu hlasování, což je budoucnost sociálních služeb obecného zájmu. Paní Siri Ovier je autorkou stanoviska. To je velice důležitá tematika, která zajímá z mnoha aspektů náš výbor. Tady se jedná především o dobrou kvalitu péče o děti, neboť to je také důležitý aspekt, aby ženy mohly být činné na trhu práce. Dávám nyní slovo paní Siriovi, Pokud si ho přeje, ne, nepřeje, tak můžeme hned přejít k hlasování. No. No. So we start the vote. Začneme hlasovat, ano. Kompromis jedna pro, proti, zdrželi se, schváleno. Osmička pro, proti, zdrželi se, schváleno. Devítka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Desítka pro, proti, zdrželi se, schváleno. Dvanáct pro, proti, zdrželi se, schváleno. Třináct pro, Prosím, pane Tarabelo. Na mém seznamu je dvanáctka vypuštěna návrh byl stažen u dvanáctky. Je to tak? Omlouvám se, je to nedorozumění. Děkuji, paní předsedkyně. Pozměňovací návrh 12 nebyl stažen a my jsme o 12 hlasovali. Takže až jsme o 12 hlasovali a proto přecházíme ke 13 pro, proti, drželi se zamítnuto. Kompromis 2 pro, proti, drželi se schváleno. Prověříme to, zkontrolujeme to, zahajuje hlasování, takže kompromis 2. Hlasování je ukončeno. Je to schváleno 13 pro, 12 proti. 12 pro. Ve, na dvě části. První část 17 pro. Proti. Zdrželi se schváleno. Druhá část 17 pro. Proti. Zdrželi se schváleno. 19 pro proti, zdrželi se, schváleno. 20 pro, proti, zdrželi se, schváleno, raději to prověříme, takže zahajuji hlasování. The vote is closed. Končím hlasování. Je to zamítnuto 15 proti 12 pro. Ano, zapsali jsme si to, ale bohužel co nebylo řečeno do mikrofonu. Nyní budeme hlasovat o 20 pro. Omlouvám se, říká paní předsedkyně. Nyní budeme hlasovat o 18 pro, proti, zdrželi se, schváleno. kontrola, zahajuje kontrolu, elektronickou kontrolu 18, zahajuje elektronické hlasování. Končím hlasování a je to zamítnuto. 11 pro, 15 proti. 21 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se schváleno. Jedenáctka odpadá, ta byla stažená. A nyní kompromis 4 pro, proti, zdrželi se schváleno. Nyní třicítka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 33 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Takže jdeme k 35 se pro, proti, zdrželi se, schváleno. 36 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 31 pro, proti, zdrželi se schváleno. 37 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Ale myslím si, že to ještě zkontrolujeme. Nyní zahajuji hlasování o 37. jeden pro, 14 pro, 12 proti, jeden se zdržel schváleno, 32 pro, proti, zdrželi se schváleno, 38 na dvě části, první část pro, proti, zdrželi se schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno, 39 pro, proti, zdrželi se schváleno. 40 pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní jsme u úvodních ustanovení a to je pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se schváleno 2 pro, proti, zdrželi se schváleno 3 pro, proti, zdrželi se schváleno 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní konečné hlasování, zahajuji hlasování. Paní Ovír, prosím, chcete se vyjádřit? Bohužel paní předsedkyně nehovoří na mikrofon. Congratulations, Mrs. Ovír. Blahopřeji vám, paní Ověr, a máte slovo. Ano, mohu něco říci? aga jätsin oma tänusõnad teile kõigile lõppu. arvamuse tegemisel olin ma seotud. Nechal jsem si poděkování na závěr, protože když jsem psala toto stanovisko, tak eh, jsem se chtěla držet některých eh, znamení a vlastně ten závěrečný eh, výsledek je velmi pozitivní a všichni k tomu přispěli a děkuji vám. Vám tak till Mrs. Ovír. Děkuji paní Ovír. A nyní pokračujeme k dalšímu hlasování. A to je bod číslo 7, demografická změna a její důsledky pro budoucí politiku soudržnosti EU. Paní navrhovatelka je paní Záborská. Chce se paní Záborská ke své zprávě ještě vyjádřit? Máte slovo. Eh, v prvom rádě. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve chci poděkovat všem, kteří se podíleli na dokončení zprávy. Zaznamenali jsme 50 pozměňovacích návrhů a děkuji také za vstřícnost při uzavírání kompromisu. Je to téma široké a u některých pozměňovacích návrhů jsem dala minus ne proto, že bych zásadně s nimi nesouhlasila, ale velmi to rozšiřovalo celé téma a některé pozměňovací návrhy byly ve stanovisku již zapracované. Takže to je jediný důvod, proč jsem s některými pozměňovacími návrhy nesouhlasila. Jinak děkuji upřímně všem za spolupráci a věřím, že v gestorském výboru toto stanovisko bude přijato. Děkuji. Děkuji paní Záborské. Věříme, že gestorský výbor vezme naše stanovisko v úvahu. Zahájíme hlasování. Pozměňovací návrh 5, kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. Čtyřka. Pro? Proti? Zdržel se schváleno. Šestka. Pro? Proti? Zdržel se schváleno. Sedmička. Kdo je pro? Proti? zdržel se, schváleno. 8, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. A nyní devítka, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Desítka, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. Ověříme si to u desítky, zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to zamítnuto 15 k 12. Pozměňovací návrh 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Ověříme si to u 11. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to zamítnuto. 16 k 12. A nyní pozměňovací návrh 12, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 13, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 14, kde pro, kde proti, zdržel se, zamítnuto. 15 odpadá, ale chcete si to ověřit u 14, dobře. 14. zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to schváleno. 15 pro, 12 proti, jeden hlas se zdržel. 15 a 16 odpadají, 17 ve třech částech. První část, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se zamítnuto. Druhá část, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se zamítnuto. A třetí část. Třetí část odpadá. Takže kompromis jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Pozdravací návrh 25. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 24. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 27. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 26. Kdo je pro? Kde proti? Držel se? Schváleno. Dobře, ověříme si to u pozměňovacího návrhu 26. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to schváleno 15 hlasů pro, 14 proti. 28 odpadá, nyní kompromis číslo 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. 33. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. Kompromis 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. A nyní pozměňovací návrh 38. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 39. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 41. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 40. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 42. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 43, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 44, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 45, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 46, kde pro, takže si ověříme 45. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 17 ku 9. Dva hlasy se zdrželi. 46. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. 47. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. 48. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. 49. Kdo je pro? proti, zdržel se, schváleno. 50 proti, zdržel se, radši si to ověříme. U 50 zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto 17 hlasů ku 11. Jednička, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Dvoj. Ověříme si to. Pozměňovací návrh 1. Kde pro? Končím hlasování. Paní Figueiredo je pro, takže 14 ku 13 a jeden hlas se zdržel. Nyní dvojka, pozměňovací návrh 2, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. A trojka, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. A závěrečné hlasování, zahajuje hlasování. Končím hlasování. A je to schváleno 24 hlasů pro, 4 hlasy se zdrželi. Blahopřejeme eh, paní Záborské. Děkuji také všem kolegům. To bylo poslední hlasování dnešního dne. Děkuji vám za tu dobrou spolupráci a gratuluji také všem zpravodajům. Dobře. Dostáváme se tedy k bodu 7 dnešního zasedání. Což je zpráva o ženách a řízeních podniků. Spravodajkou je paní Kraca. A proto bych vás požádala o klid v sále, abychom se mohli zaobírat dalším tématem. Ženy a řízení podniků byl název eh, tématu a vlastně, jak víte, tak tato zpráva byla zpracována proto, že podíl žen na řízení podniků je velice nízký. A zde se přemýšlí o tom, jak by se dal zvýšit podíl žen ve vedení podniku. To je otázka, eh, která se vlastně projednává ve všech členských státech a je to velmi aktuální, zejména po té, co paní komisařka Reding eh, hovořila o možnosti zavedení úpravy kvótami nedojde k žádným změnám. Nejdřív tedy dám slovo paní zpravodajce a potom můžeme si vyměnit názory paní Kraca. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem se domnívala, že bychom dnes mohli hlasovat, protože to, co jste řekla, že je to aktuální téma, které se diskutuje v některých členských státech, v těch, kde se také, kde se také realizují různé iniciativy, ale jsou také země, kde se o této problematice vůbec nediskutuje. A vzniklo tady poměrně příznivé politické klíma eh, v komisi a proto jsem se domnívala, že bychom i my mohli být iniciativní v Evropském parlamentu. Ráda bych připomněla, že již od počátku tohoto legislativního období jsem navrhovala zpracovat takovou zprávu a měli bychom dodržet také časy, které byly zadány, co se týče Eh, podávání pozměňovacích návrhů a kompromisů. A já jsem se domnívala, že bychom dnes tudíž mohli hlasovat, abychom co možná nejdříve mohli poslat naše poselství jak komisi, tak veřejnosti i členským státům. Ale přece jenom se domnívám, že budeme hlasovat co možná nejdříve a chtěla jsem také poděkovat vám i kolegyním za dobré echo, eh, které se této zprávě dostalo. Je dobře, že jsme o tom diskutovali. Děkuji vám za zájem, který jste projevili tím, že jste eh, podali pozměňovací návrhy pro doplnění této zprávy a obohacení jejího politického poselství. Já jsem se pokoušela zapracovat tyto podněty byla tady celá řada pozměňovacích návrhů, které se soustředily zejména tří nebo čtyř odstavců a je samozřejmě obtížné teď zapojit jaksi všechny koncepce Cílem je přeci, aby poselství bylo naprosto jednoznačné a myslím si, že jednotná konkrétní slova ne třeba přejímat. S podporou kolegů se pokusím tyto konkr- tato konkrétní poselství vyjádřit. Domnívám se, že tyto kompromisní pozměňovací návrhy pokrývají skeptrum oslovených problémů jak již jsem řekla, máme tady země, kde se něco děje v této oblasti a myslím si, že to bychom měli ještě vyzdvihnout, čili říci něco již tady běží a to je třeba posilovat a podporovat ve členských státech Evropské unie. Na druhé straně je tomu tak, že také vlastně tady zmiňujeme určitá témata související s podmínkami, které musí být vytvořeny například pro podporu rozvoje kariéry, možnosti povýšení, to vše musí být transparentní a objektivní, protože jednak by to všechno mělo být motivováno eticky, ale také skutečně tím, aby byly podporovány ženy. Pak tu máme kompromisní návrh dvě, kde zdůrazňujeme, že cílem by nemělo být, aby teď podniky měly takovou funkci alibi, aby prostě zaměstnali pár žen a E, i ve svých dozorčích radách a tím to bude odbyté. Ne, ne, musí se také postarat o to, aby ženy měly celkově dobrou možnost rozvoje své kariéry. Dále tady potrhujeme, že podniky se musí chopit iniciativy proto, aby vlastními formami, například péče o kariéru, podni- prostě ženy podpořily dalším bodě podporujeme, jak důležité je, aby se dbalo na slučitelnost rodinného a profesního života jak pro ženy, tak pro muže. A proto jsem sem zanesla i tu myšlenku, že to by mělo být podporováno i ve vlastní odpovědnosti jednotlivých členských států tím, že se vytvoří podněty, například daňové úlevy. A potom další téma, které zde podporujeme, je, že je nezbytné mít konkrétní kvantifikovatelné cíle. A já bych ráda upozornila, že tady existují různé názory nejenom u nás, u kolegyň a kolegů, že se jedná také o různé rozdíly ve členských státech. Víme, že v severských státech rovné postavení už se stalo skutečností a existují země, kde na druhé straně větší část obyvatelstva je proti kvótám a v této oblasti pak jsou jiné země, které říkají, že by se chtěly vyvíjet tímto směrem a tato zpráva razí cestu tomu, aby tady existovala odpovědnost mezi členskými státy, ale i podniky musí projevit v této oblasti svou odpovědnost. Eh, εκφράζουμε την ικανοποίησή μας. Mm, čili nejedná se jenom o to, že se tady schválí nějaké zákony a podniky už nebudou muset nic dělat. Ne, my říkáme, jsme spokojeni s opatřeními, která se realizují, ale musí se učinit více. Na obou stranách, na straně vlád i na straně podniků. Zákon sám o sobě nestačí, nýbrž je třeba, aby se změnila kultura v chování podniků. Čili v nejrůznější oblasti musí dostat své odpovědnosti na jedné straně závazné kvóty ze strany států, které by měly být zavedeny. E, e, a já jsem se pokusila být vyvážená i co se týče odpovědnosti. Na jedné straně Evropská komise už převzala svou odpovědnost a na druhé straně také odpovědnost členských států a odpovědnost podniků. A pak jsme zavedli také ještě něco jiného. Normálně je to tak, že závazná opatření, která se aplikují, se vztahují na velké podniky a proto tady je také odstavec, kde se praví, že potřebujeme také určité vodítko pro malé podniky. Ότι η προτεραιότητά τους δεν είναι šoty, ισότητα στα διοικητικά a άρα já ανάγκη επιβίωσης. Protože je třeba, aby se změnila situace v této oblasti. Chtěli bychom vytvořit hlavně ono vodítko, aby malé podniky byly také povzbuzeny v tom, aby mohli učinit něco víc pro rovné postavení žen, aby se v této oblasti dělalo více. To jsou taková hlavní poselství, které jsem chtěla s pomocí kolegyň zapracovat do kompromisních návrhů a ráda bych upozornila na to, že jsem se ještě pokoušela zamezit opakování. Myslím si, že by neposloužilo našemu poselství kdybychom se opakovali. Toto je nesmírně silné téma a tudíž by nebylo užitečné, kdybychom měli nějakou obšírnou zprávu, kde bychom v každém odstavci opakovali totež. <clears throat> Myslím si, že tady můžeme skutečně mít stručnou, ale bohatou zprávu, která osloví všechny důležité parametry nejrůznější úrovně odpovědnosti, které bychom zde měli skutečně vyjmenovat, ale celkem bychom měli mít eh, stručné, jasné poselství směrem k veřejnosti, eh, Protože veřejnost se s velkým zájmem ještě nezaobírá tímto tématem, to vyplývá z výzkumu veřejného mínění. Kvóty v politice, to je možná téma, které už je poněkud běžnější, protože možná existují ženy, které jsou zastoupeny v obecních radách či regionálních radách nebo v Národním parlamentu, to je spíš už více zakotveno, ale téma kvót, závazných kvót pro eh, řídící funkce v podnicích, to ještě není tak, jak si zakotveno v povědomí. A proto si myslím, že je třeba to ještě jednou uvést v této zprávě. Třeba poukázat na to, že to je takové téma, které se týká nejenom evropských orgánů, ale také členských států a podniků. Děkuji vám. Vám tak, Mrs. Kratza, o kdo je údet. Děkuji vám, paní Kratze. Morán Čate, varsågod. Prosím, paní místo předsedkyně má nyní slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve jsem chtěla poděkovat paní Kraca za duch, ve kterém zpracovává tuto otázku postavení žen v řízení podniku. Domnívám se, že problém, s kterým máme co dočinění, je skutečně vytvořit obecně kulturu ve všech 27 členských státech. Takovou kulturu, která dnes nepřipouští a nedává místo ženám, místo, které si ženy zaslouží a které si zaslouží skutečně jako završení vzdělávání, které je rovné pro ně i pro muže. Protože když se podíváme na vzdělávání, tak ve vzdělávání ženy mají stejné výsledky, neli lepší než muži. Ale tento úspěch ve vzdělání se nepromítá do jejich další kariéry a neodráží se na úrovni e, řízení podniků. A e, Velice se mi líbí, že Rudy Kraca v této zprávě chce skutečně pohnout Eh, tímto bodem, který je absolutně nelogický a kde skutečně již nemůžeme tolerovat eh, tento bod v Evropě, která usiluje o rovnost občanů a o rovnost mezi muži a ženami. Čili je třeba prostřednictvím této zprávy pohnout tím obecným duchem, aby prostě ženy měly větší příležitosti ve, také ve řízení podniku. A za druhé vítám v této zprávě paní Kracel, že skutečně zacílila tu osu, jak pohnout mentalitou, aniž by se ztrácela v celém souboru bodů, kterými chce pohnout. To znamená nové řízení kariéry, je to nový přístup k odměňování rovnému, je to mobilizace proti chudobě, protože vidíme, že prostě eh, jak ženy v profesním životě mohou eh, se odstnout v nebezpečí, poklesnou do chudoby. Eh, a je třeba, eh, aby se tomu zamezilo. Je to nová organizace práce a chcete-li otevřít všechny tyto oblasti, eh, bylo by to nekonečné. Je skutečně třeba eh, soustředit se na tento nový přístup do směru lidských zdrojů v podnicích, aby ženy skutečně byly na rovné pozici jako muži. Domnívám se, že naše podmínky, paní předsedkyně, e, e, jsou takové, že skutečně bychom měli dělat všechno pro to, aby paní Kraca prosadila tuto zprávu v Evropském parlamentu tak, aby se stala důležitým poselstvím ve všech 27 členských státech a proto tuto zprávu nesmírně podporuji a moc bych si přála, aby byla tato zpráva schválena tak, aby to bylo skutečně silné poselství všech politických skupin a celého Evropského parlamentu, aby se o tom potom hovořilo ve všech členských státech. Paní Cornelsen. Um, yeah, I won't really go into... Já nebudu hovořit o významu kvót, již jsme o tom hovořili a vyměnili jsme si tady hodně názorů. Já chci říci, že zatím nefungovalo nic, pouze právní opatření se sankcemi. Uh, protože počet žen v managementu na řídících úrovních se zvyšuje každý rok pouze o půl procenta. To bychom mohli čekat na věky. Spravodajka hovořila o vedoucí roli parlamentu, ale na druhé straně je to paní komisařka Redingová, která je v této pozici, která úspěšně pohrozila podnikům, že bude prosazovat politiky takové, které povedou ke zvýšení počtu žen v jednotlivých řídících orgánech podniků do roku 2012. Naším úkolem jako Evropského parlamentu spočívá v tom, abychom paní komisařku Redingovou a její hrozby podporovali, tak aby eh, orgány v podnicích Eh, věděli, že jestliže paní komisařka Redingová předloží legislativní návrh, tak že ta, tento návrh bude parlament ten podpořen. Já jsem v této zprávě a také vůbec jsem eh, neviděla ochotu ke kompromisu v průběhu eh, přípravných zpráv. Já jsem ráda, že zpráva byla odložena a že budeme moci zpracovat kompromisní pozňovací návrhy, které budou akceptovatelné všemi. Já jsem přesvědčena, že dospějeme k formulacím, které budou akceptovatelné než současné a je jasné, že tady budou předloženy jednotlivými politickými skupinami různé návrhy návrhy, ale musíme také zabezpečit, abychom při hlasování o těchto rozdílných názorech hlasovali. A já jsem tedy ráda, že došlo odkladu této zprávy a jsem také e, e, ráda, že budeme moci využít tohoto období na podporu hrozeb ze strany paní Reding. A nyní paní Niebler. Děkuji, paní předsedkyně. I já bych chtěla nejdříve poděkovat paní zpravodajce, paní Krace, za velice dobrý návrh zprávy a také předložením dalších pozňovacích návrhů se z toho stane opravdu komplexní zpráva a mm, souhlasím s před řečnicí, že je důležité vyslat směrem komi, ke komisi silný politický signál, tak abychom podpořili paní komisařku Reding. Já považuji jeden přístup ve zprávě za velice dobrý, považuji za velice pozitivní, že ve zprávě nehovoříme pouze o kvótách pro ženy, ale že paní Kraca zde postupuje ze široka a zabývá se otázkou, jak ženy se mohou profesně dále rozvíjet rozvíjet, toto závisí na mnoha rámcových podmínkách a o tom zpráva také hovoří. To je flexibilita ve světě práce, která musí být ještě více zabezpečena. To znamená, že zákonný rámec pracovních podmínek musí například také zahrnovat flexibilitu pracovní doby a také například zapojení mužů do eh, práce a pracovní činnosti v domácnosti žen. Takže aby to práce v, žena, práce v domácnosti a péče o děti nebyla pouze na ženách, ale také, aby do toho byli zapojeni muži. Ale v Německu, odkud já pocházím, tam jsme ještě daleko vzdáleni od tohoto cíle. Tady se opravdu musí změnit styl myšlení, ale já doufám, že ke změně myšlení dojde i v Německu a já také doufám, že zpráva paní Kracer bude bude podpořena, protože je to velice vyvážená zpráva a vysílá jasný signál směrem ke komisi. Děkuji. Děkuji paní Nibler. A... Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem chtěl vyzdvihnout práci paní Kraci a vyjádřit přání, aby tato zpráva byla přitostí vyslat radě i komisi jasnou zprávu, jasný signál. A zdaleka to není jediné téma, které bychom měli v této zprávě zdůrazňovat. Měli bychom se také dotknout kvót. Paní Šartě měla vynikající projev na plénu nedávno, já jsem to pozorně poslouchal a kvóty jsou nutným zlem. Musíme k ním dospět, protože jinak se věci sami o sobě nezmění. A i když eh, došlo ke snaze a i zaměstnavatelské svazy se snaží ve všech evropských zemích, ale nedaří se to. A kroky, které byly naznačeny, se stávají skutečně pouze zbožnými přáními. A tak, jak se podařilo ve veřejné sféře, pokud skutečně zde máme větší aktivitu žen, tak je to díky eh, případným sankcím. Protože například v Belgii, pokud eh, volební seznam není paritní, s paritním zastoupením mužů a žen, tak prostě vůbec není schválen před volbami. Vzorem v Evropě je Norsko, které schválilo zákon o kvótách, protože ženy nebyly dostatečně zastoupeny ve vedení podniků. Pouze 8 až 9 ten zákon byl nesmírně kritizovaný a v norském parlamentu se o tom určitě velmi eh, hádali na začátku. A nyní je ta úroveň 42% a zákon obsahuje sankce. Měli bychom se skutečně inspirovat tímto vzorem. Norsko není tak daleko. A podle mého názoru, tím spíše, že paní komisařka Redingová je tomu nakloněna, měli bychom eh, to využít a měli bychom procesovat myšlenku, která konečně umožní změnu. Je to nezbytné zlo, nevím, zda jste tomu tak říkali, ale myslím, že bychom měli sdílet toto přesvědčení. A každopádně by to mělo být nedílnou součástí zprávy. Chápu zdrženlivost, ale skutečně se to osvědčilo v jiné oblasti. Děkuji. Eh, Děkuji. A nyní paní Costa. Děkuji zpravodajce, která vytvořila velice dobrý základ pro další naši práci. Já jsem přesvědčena o tom, že dodatečným časem, který jsme dostali, protože opravdu eh, období mezi posledním zasedáním a dnešním hlasováním bylo velice krátké, proto jsem ráda, že došlo k kladu a budeme moci v této době udělat další společné pokroky. Chci se zmínit ještě o další věci. Měli bychom opravdu zde postupovat konkrétně. Já Vím, že i u nás existují ženy, které ohrnují nos při slově kvóta, ale my toto slovo neustále uvádíme a tady existují určité přechodné podmínky. A kdy by e, žádné příslušné a příhodné podmínky nebyly, pak by tolik žen nyní v orgánech komise a v institucionálních orgánech vůbec neexistovalo. To znamená, že bychom téma neměli prezentovat tak, že něco požadujeme, měli bychom to formulovat tak, že tady chceme postupovat transparentně, chceme mít také transparentní mechanismus jmenování do určitých funkcí a také chceme postupovat podle výkonu. Dnes máme Outboys Network a tady jsou jednoduše jmenováni lidé tradičně a to je téměř na věky věků. A my bychom se měli eh, starat o transparentnost a měli bychom postupovat podle kompetencí mužů a žen. A měli by, mělo by to vypadat tak, že bychom se zabývali opravdu schopnostmi mužů a žen, protože dnes je mnoho lidí jmenováno do funkcí netransparentně. Tento proces vůbec není transparentní v současné době, ale jestliže budeme bojovat za transparentnost, jestliže řekneme výkon a transparentnost, to jsou nejdůležitější body, tak to bude v pořádku. Například u veřejných zakázek ženy žádné kvóty nepotřebují, protože jsou lepší tam, kde existují veřejné zakázky, tak ženy vyhrávají, ale jestliže se jedná o tradiční způsob jmenování, tak ženy tam zapadají. Takže my bychom měli říkat, že budou transparentně předkládány a hodnoceny životopisy a že se bude postupovat transparentně. Očekávání visí ve vzduchu a na ty musíme reagovat. My nesmíme být zdrženliví, my musíme podporovat komisi, která je ambiciózní. My jako parlament musíme postupovat ambiciózněji a musíme také ukazovat směr. V bodu existují určité pobídky, ale já se domnívám, že my musíme postupovat energicky. Do roku 2012 potřebujeme iniciativu komise a také za druhé potřebujeme princip pro členské státy, že členské státy prostě budou dělat jistá opatření, zajistit jisté členské státy mohou stanovit eh, příslušné modality, protože každý členský stát má různé možnosti, aby se postaral o to, aby eh, ženy se prosadily. V Itálii existuje 80 malých a středních podniků a proto potřebujeme různá opatření, ale například u velkých podniků eh, na burze, u těchto velkých společností, tady se musí postupovat jinak, tady musíme stanovit konkrétní podmínky. Tato debata se již nyní vede v členských státech a proto by bylo dobré dostat signál pro to, a také ukázat, že my budeme v této oblasti intenzivněji působit. Myslím si, že je třeba se spojit s členskými státy, které se ubírají správným směrem. Ve zprávě Kratsa je tady možno zapracovat ještě další otázku a sice, že bychom se měli snažit postupovat od spodu. To znamená, že ženy často nemají příslušnou kariéru, ale je třeba postupovat oběma směry ze zhora dolů a také ze zdola nahoru. Paní Ově. Tänan, proua president. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat paní Krace za zpracování tohoto tématu tak eh, různorodým způsobem. Mám určitou obavu a souvisí to eh, s eh, mou zemí. Podnikatele i podnikatelky jsou si stále rovnější a máme stále více žen v představenstvech jednotlivých společností ale zatím jich je pouze, jsou jich pouze 2%. Stále se snažíme to, toto téma prosazovat do médií, ale je to velmi obtížné. A lidé v regionech si myslí, že se věci změní sami o sobě. A objevily se i analýzy, že 0,5% se mění ročně, takže to bude trvat tak asi 100 let, než se situace skutečně změní. Politici také toto téma ignorují a myšlenka kvót není přijatelná pro většinu politiků. A když, se, když to budeme realizovat od zhora dolů, tak lidé budou stále euroskeptičtější. A když hovořím o tomto tématu, tak hovoříme spíše o opatřeních a ne o kvótách, i když eh, je to stejná věc, ale to slovo nezní tak tvrdě. Domnívám se, že musíme schválit určitá opatření, která umožní větší otevřenost v členských státech vůči dialogu. A politici i ostatní mohou pomoci, zejména v médiích, aby o tom bylo třeba o tom hovořit. A samozřejmě ženy podnikatelky, ženy ve vedoucích eh, pozicích jsou pouze, pouze jednou částí celého procesu. My tu zprávu podporujeme a věříme, že s paní komisařkou Redingovou se nám podaří udělat velký skok kupředu. A nebude to trvat 100 let, než budou ženy viditelnější ve světě podnikání. Další statistika je snad jedinečná na evropské úrovni. V roce 2009 70 absolventů univerzit byly ženy v Estonsku a 60 eh, studentek v doktorském studiu byly ženy. Ale jinde je to pouze 20 nebo 30 Já jsem četla zajímavý článek nesmírně inteligentní ženy, která tvrdí, že, že že toto je skutečně mýtus, který se objevuje a musíme to změnit. Paní Češková. The newspaper. Děkuji za slovo, paní předsedkyně Já bych chtěla eh, konstatovat, eh, že eh, už původní návrh zpravodajky se nám líbil, mluvím teď jako stínový reportér za frakci ECR. Já jsem se účastnila i té původní diskuze a ten původní návrh se mi jevil velmi vyrovnaný. Ačkoliv některé naše připomínky, některé naše pozměňovací návrhy nebyly úplně vzaty v potaz, přesto Eh, tak jako to bývá i v jiných zprávách, není problém a přesto jsme byli připraveni dnes o celé zprávě hlasovat. Eh, prostudovali jsme kompromisní eh, návrhy a domnívám se, že tak jak už ostatně se tady o tom někteří předřečníci zmínili, že rozložení jednotlivých politických skupin a samozřejmě jejich ideje je velmi obtížné eh, dát dohromady a vytvořit vyrovnaný kompromis. Přesto si myslím, že se to paní zpravodajce velmi pěkně podařilo a proto, jak znovu říkám, jsme byli připraveni dnes se k této zprávě eh, jako frakce vyjádřit. Pokud eh, došlo tedy k další diskuzi, tak eh, bych chtěla ještě jednou zdůraznit, že já, se, já jsem stále přesvědčená, že se eh, v této zprávě musí objevovat návrhy, které jsou akceptovatelné a jsou akceptovatelné právě i v jednotlivých členských státech. Já pocházím z České republiky. Česká republika, co se týče zastoupení žen, jak ve veřejných funkcích, tak ve vedoucích pozicích, eh, není zrovna na prvním místě evropského žebříčku. Ale na druhou stranu pokud eh, uděláme průzkum veřejného mínění, tak samotné české ženy řeknou, že zavedení kvót nechtějí. a že samozřejmě pro ně nejdůležitější je, jakým způsobem budou schopny si tu svoji pozici vydobít především doma. To znamená, jakým způsobem rozloží péči o domácnost, péči o děti a jaká budou k tomu mít další, jaké budou mít další vhodné podmínky. Čili znovu se vracím k tomu, že pokud nebudou dostatečná zařízení, kde budou mít možnost dát eh, své děti a budou se moci spolehnout eh, na to, že se o ně někdo dobře postará, ať už budou soukromá, firemní, ať už budou spravována městem či opravdu státem, tak stejně není možné ani kvótama, které bychom bychom my tady chtěli prosadit donutit tu ženu aby prostě ty děti opustila a šla do té vedoucí pozice protože to sebou nese neuvěřitelnou pracovní dobu. Všichni, co tady sedíme jsme určitě prošli uh, určitou politickou kariérou to víme že potom znamená i absolvovat večery po nejrůznějších schůzích, mítinkách a já si myslím, že aspoň i z vlastní, tedy soukromé podnikatelské praxe, to tež platí v té eh, sféře podniků. Takže já jsem stále přesvědčená, že celá diskuze o těch kvótách je diskuze o dalších opatřeních, souhrnných opatřeních, které prostě musí pro ženy být vytvořeny, aby sami byly ochotny a chtěli tu kariéru si vybudovat. Ale já si znovu, znovu vrátím na začátku ke své řeči, kdy my jsme byli tedy uh, připraveni jaksi podpořit právě návrh, který se nám zdál vyrovnaný, ale samozřejmě, že budeme dál nebo já budu ráda dál spolupracovat a budu dál pozorovat, jakým způsobem tato zpráva se bude vyvíjet a, a budu přát paní zpravodajce, aby jsme nakonec došli k úspěšnému závěru. Děkuji za pozornost. Tak, okay, då går Mrs Bauer. Varsågod. Thank you very much. <clears throat> I would like... Děkuji. Já bych chtěla vyjádřit uznání usilovné práci Rody. Dovolte mi jenom několik poznámek. Nejhorší sdělení by bylo, že tato zpráva a celá myšlenka by neuspěla jenom proto, že pro jednu stranu by to bylo příliš a pro druhou stranu příliš málo. Já eh, vás si skutečně požádat o to, abyste promysleli možné kompromisy, abychom vyslali hluboké a ověřené sdělení. Protože hádat se o slovíčka by mohlo znamenat, že mnoho ztratíme. Skutečně, mám takový pocit, že Měli bychom uzavřít kompromisy okolo stanovených cílů a kvót a to by mohlo znamenat eh, přijatelný kompromis. Slyšeli jste, že ne v každé zemi a ne v každé skupině ve společnosti i mezi ženami eh, nejsou kvóty přijatelné. Proto se snažte nalézt takovou formulaci, která by posunula tu myšlenku ku předu a snažte se nalézt eh, kompromisy, které budou vhodné pro toto sdělení, protože pokud se nám toto sdělit nepodaří, tak to zastaví veškerou naši snahu, ale také snahu komise. Děkuji, paní Bauer. Pan Romeva. Děkuji mnohokrát. Čtyři zásadní úvahy. První týkající se kontextu. Je jasné, že se nacházíme před velkou šancí, protože slova a gesta paní komisařky nám umožňují skutečně debatovat v jiné situaci, než kterou bychom měli, kdyby eh, postoj paní komisařky byl jiný. A proto se domnívám, že je třeba využít této příležitosti a e, skutečně, abychom e, e, se dali jaksi, abychom se dostali do vedoucí pozice jako parlament a ne do pozice někam vzadu. Druhá věc, kvóty. Já jsem pro kvóty. Není to téma nejhoršího zla. Já si myslím, že to je nezbytná otázka, že je to nezbytná metoda, ale nedostačující. Je jiná forma, jak to dát. Ale není to problém. V současném okamžiku je to skutečně příležitost a také nezbytnost. Možná. Ale na druhé straně je to naprosto nedostačující a to musíme také nějakým způsobem ukázat. Třetí prvek. Aby tato diskuse měla skutečně smysl, jak si obecně, to znamená, abychom se nesoustředili pouze na otázku kvót, je důležité zaobírat se také tím, jak, jakým způsobem budeme hodnotit profesní život. A velký problém vidím v tom, že jsou určité profesní sektory, eh, které se považují za méně cenné, které jsou více vykonávány ženami a jsou profesní sektory, které jsou zase jak velmi dobře nahlíděny nebo jsou považovány za velice kvalifikované. A to jsou právě profese, které jsou většinově obsazeny muži a je třeba změnit toto vnímání proč je více, více kvalifikuje práce ředitela, ředitele podniku nebo ředitele nějakých finančních aktivit a operací než práci, eh, kterou například vykonávají ženy tím, že se starají o jiné lidi. Proč je to jiná věc, když obě, eh, oba úkoly jsou nezbytné? A proto je třeba také definovat procesy vzdělávání, které nás mohou dovést k tomu, abychom měli větší přítomnost žen ve spíše tradičně, v oblastech tradičně obsazených muži, ale také více mužů v původně tradičních ženských profesích. Čili téma kvót tvoří pouze jednu součást daleko širší debaty, čili nelze pohlíd pouze na větší přítomnost žen ve vedení podniku, ale také větší přítomnost mužů zase v jiných profesních oblastech, aby byli na ně také dostatečně kvalifikováni a připraveni. A další otázka. To není podnik, otázka podniku. To je otázka, které se musíme přiblížit v sociálním rozměru. A proto jako společnost musíme vytvořit příslušné mechanismy, aby v této souhře bylo možné konat. Jak? Velice konkrétní příklad nekonečná diskuse o otcovství. Zatím, co je obtížné zaměstnat pro některou podnik ženy, protože se bojí, že prostě eh, žena mu otěhotní a proto upřednostní muže. To musí udělat podnik, ale jestli je to odpovědnost žen, ale jestli přiznáme, že také otcové mají svou odpovědnost a že proto podniky vědí, že když dají smlouvu muži anebo ženami, v obou případech dojde k tomu, že se narodí dítě, tak se budou muset smířit s tím, že prostě každý z nich bude vyžadovat eh, zvláštní nakládání. To znamená, je třeba eh, pohlížet na to, že povolení a uznávání otcovství eh, není pouze prostředek pro otce, nás, otce, kteří se chtějí starat o své děti, ale je třeba, aby na to podnik dal prostředky, ale také, aby na to byly k dispozici veřejné prostředky. Máme tady, aby existoval systém takové sociální péče, který by umožnil, umožnil jak matkám, tak otcům sloučit profesi a rodinný život. A teď otázka pracovní doby a racionální využívání doby. A to je debata skutečně na celé evropské úrovni. Samozřejmě jinak se vnímá čas v severských státech a jinak prostě eh, okolo středozemního moře. Ale zracionalizování pracovní dobu hm, abychom nemuseli všichni začínat ve stejnou dobu a končit ve stejnou dobu, abychom prostě sladili pracovní dobu s dobou, eh, kdy se starají o děti v dětských zařízeních. To je třeba, eh, kterou, eh, to je věc, která je tře, kterou je třeba zorganizovat. A když prostě se podíváme na celou tuto diskusi a zahrneme mnoho dobrých myšlenek, tak můžeme vlastně i otázku kvót e, zakotvit do daleko holističtější diskuse, než když hovoříme o tom, že by mělo prostě v týmu vedení podniku pracovat dvě, tři, čtyři, pět žen. A když je to v nějaké zemi, kde je to obtížnější, kde je větší zdršenlivost, je možné to tam vnitřně více prodiskutovat. Podmínky jsou, jaké jsou, ale domnívám se, že je třeba využívat to, že paní komisařka Reding jde tím směrem, kterou si přeje většina tady v parlamentu, čili skutečně eh, v té průkopnické eh, pozici. Děkuji mnohokrát. Děkuji, paní předsedkyně. Já naprosto souhlasím eh, s kolegy předřečníky. Shodneme se na tomto tématu. Chceme dosáhnout společného cíle bez ohledu na politickou příslušnost. Jak řekla paní eh, Bauerová, je důležité, aby Evropská unie vyslala jasné sdělení o významu kvót, které by měly být zavedly, zavedeny v, nejen v podnicích, ale také v eh, politické sféře. 10 starostů jsou starostky ženy v, v Itálii. Pouze jedna desetina. My potřebujeme v městských radách mít ženy. Jak řekla paní Bavarová, je třeba jasné sdělení, je třeba, aby to evropští občané jasně slyšeli. Vzhledem k potížím s, migračními toky ze severní Afriky, v některých zemích vidíme, jak jsou křehké evropské hranice v některých členských státech. A je třeba tedy vyslat pozitivní sdělení. Právě cestou opatření, která budou moci být realizována. A věří, že bude podpořen můj pozměňovací návrh o fiskálních opatřeních ad hoc, která pomohou ženám eh, snadněji sladit profesní a rodinný život. Takže Všichni podporujeme zprávu paní Kraca, je to aktuální a je to zpráva efektivní. Paní Bilbao. Krásný dobrý den, děkuji paní předsedkyně. Nejprve chci poděkovat paní Krace za její zprávu. Domnívám se, že je velice důležitá. Domnívám se, že za prvé Evropský parlament musí mít vedoucí pozici, protože z politického a sociálního hlediska by neměl překonat aby eh, by neměl prostě připustit, aby tady existovaly země, které jsou v pozadu a aniž bychom dávali příklady. Eh, já jsem ve Španělsku, kde, eh, ze Španělska, kde už v 2005 jsme měli zákon, který zavedl rovnoprávné postavení žen a mužů jak na kandidátkách do volebních a jiný, do, do obecních zastupitelstev, tak i do jiných veřejných funkcí. Toto je skutečně téma, jak musí členský státy vést osvětové kampaně. Před naším zákonem jsme v roce 2005 udělali anketu eh, průzkum veřejného mínění zda prostě ženy se mohou vzdělávat stejným způsobem a zda po mnoha letech práce společnost eh, dospěla takřka z 80% do toho názoru, že si společnost přála, abychom zavedli kvóty a abychom zavedli stejná práva i stejné povinnosti pro muže a ženy. Toto je otázka vedení a osvěty. Eh, sdílím s panem eh, Romevou názor, že to není izolovaná otázka. Nemůžeme dnes diskutovat jenom o zastoupení žen ve správních a dozorčích radách podniků, aniž bychom nediskutovali o tom, eh, co se děje s mateřskou dovolenou. Není možné připustit, aby v Evropské unii se stále ještě dnes diskutovalo o tom, zda osoba, která jde na mateřskou či otcovskou dovolenou, zda dostane peníze za tu dobu, co co je na této mateřské či otcovské dovolené. To přece nemá vůbec logiku eh, s tím, že tato opatření musí být realizována. Musíme být koherentní ve všech opatřeních, nad nimiž pracujeme. Co se týče kvót, domnívám se, před 20 lety například já jsem také nebyla pro kvóty, ale naučila jsem se, že čím víc odpovědnosti my ženy máme, tím více nerovnosti eh, máme, takže se domnívám, že ano, že je to nezbytné, protože kvóty skutečně přispěly alespoň v mé země a v oblasti, z níž pocházím k tomu, že ženy mohly dosáhnout 53% účasti v baskickém parlamentu. Nebylo by to možné bez těch kvót a dnes na to společnost pohlíží naprosto normálně a je to 6 let po schválení toho zákona. Kromě toho musíme být schopni vyslat skutečně pozitivní zprávu. Již tady existuje celá řada zpráv, které říkají, že podniky, ty nejinovativnější a nejkonkurenceschopnější podniky na světové a evropské úrovni jsou ty podniky, které začlenily vyrovnané zastoupení žen v odpovědných funkcích. A proto musíme být schopni také tuto otázku pozitivně prodat hmm, a je třeba, aby tomu věnovali pozornost také sdělovací prostředky, aby prostě tady přinášely ty pozitivní obrazy. A jedna sebekritika. Sebekritika by byla taková, že podniky nás pozorují. A to, co vidí také v Evropském parlamentu a v evropské politice, je, že ho vedou muži. Kdo je předseda Evropské komise? Kdo je předseda Evropského parlamentu? kdo je eh, stálý eh, prezident Evropské rady. Kdo jsou eh, vedoucí, kdo jsou předsedové politických skupin. To znamená, tady musíme na to hledět sebekriticky a je logické, že podniky nás pozorují a řeknou nám, no, ale jak to, že nám chcete zadávat povinnosti, když nejste schopní udělat to tam, kde byste to mohli udělat sami? Čili Toto je třeba, abychom taky zahrnuli tuto sebekritiku. A proč? E, a to půjdu dál. Když víme, jak, v jakých výborech předsedají muži a kde ženy, e, kdo je mluvčím té skupiny, kdo je koordinátorem, no, to bychom měli být upřímní, protože tento Evropský parlament tady také produkuje prostě stereotypy ženy samozřejmě s čestnou výjimkou těch mužů, e, kteří jsou dnes s námi, kdo se zajímá o to dělat něco v otázkách rovného postavení ženu, žen a mužů? Kdybychom byli v jiném výboru, třeba v, ve výboru pro průmysl, tak už tam je zastoupení jiné. A teď bych chtěla zareagovat na kolegu Romevu, který řekl, že třeba skutečně eh, hodnotit eh, tu profesní práci. My neumíme ženy udělat to, co muži umí velice dobře. Když žena vařila celý svůj život, je kuchařkou. A když muž pochopil, že stát se kuchaře může být prestižní, teď hovoříme o těch šéf kuchařích a o vedoucích pozicích v gastronomii, tak tam je najednou strašná spousta mužů. A to se děje ve všech profesích. Eh, ale eh, když prostě někdo je zástupce kultury, dobře, je to zástupce kultury, žena, ale když je to muž, eh, tak najednou prostě mimořádné, jak důležitá je tato funkce. My ženy to neumíme takto prodat. A proto eh, mi dovolte ještě tuto poznámku. A poslední sebekritika. Také musíme zabránit tomu, aby v dokumentech, na kterých pracujeme, jsme měli takové výrazy, jako například, že ženy by měly být, že by eh, ženy měly být kvalifikované, kompetentní, ale co pak si myslíte, že někdo se dostane k, do pozici, že do pozice se dostane nějaká žena, která by neměla dostatečnou profesní kariéru za sebou a dostatečné hodnoty? Vždyť stačí, když se podíve na to, podíváme na to, že bychom srovnali kurikulum vitae, životopisy poslanců a poslankyň, čili tady eh, musíme být sebekritický, sebekritičtí a sebekritické. Ale když děláme dobře věci, musíme je také umět dobře prodat. A to je cesta, která prostě se jistě nezastaví, protože toto nás vede do budoucnosti, ale musíme propůjčit všem politikám určitou koherentnost, protože jinak nedocílíme ničeho a souhlasím s tím návrhem, který předložila paní Kraca a do budoucna bychom měli pracovat především na těchto aspektech. Děkuji. Tak, Mrs. Bilbao. ok. Děkuji vám, paní Bilbao. Paní Kmaj. Děkuji vám, děkuji vám, paní předsedkyně. Já jsem velice vděčná paní Kraca za tuto zprávu, protože se ukázalo, že my ženy trpíme komplexy méněcenosti a máme takový pocit často, že nejsme na stejné rovině jako muži. Když hovoříme o tom, zdali jsme schopni, schopni vykonávat eh, úlohy na eh, úrovni managementu, tak eh, my jsme snad přesvědčeni o tom, že muži to vždy zvládnou. Proč tady hovoříme pouze o kvotách pro ženy, proč nehovoříme o kvotách pro muže? A jestliže si nebudeme vážit sami sebe, pak žádný pokrok neuděláme. Tady Eh, paní Kraca si přečetla všechny příslušné studie a dospěla k poznání, k názoru, že jestliže nějaká organizace má dobrý podíl žen ve vedení, takže tato organizace bude fungovat efektivněji. A muži tento fakt nevidí a neuznávají proč se Švédsko rozhodlo, že zavede kvóty pro ženy ve vedení, protože Švédsko zjistilo, že nechtějí přijít o tuto přidanou hodnotu, kterou ženy ve, ve vedení eh, přidávají. Například v Norsku jsou ženy již ve vedoucích pozicích ze 40%. A toto také představuje extra profit pro tyto společnosti. Nyní byly provedeny studie, které dokazují, že společnosti s větším počtem žen ve vedení lépe zvládají krizi, hospodářskou krizi. A to znamená, že se nejedná pouze o přidanou hodnotu, ale také o přidané znalosti, to znamená extra znalosti. Podíváme-li se na kariéru a vzdělání, o tom již některé kolegyně hovořily, tak 60 studentů na univerzitách jsou ženy. Máme vyšší kvalifikaci, ale přesto musíme nadále prokazovat, že to, co děláme, je stejně tak tak dobré jako e, muži. To znamená, že tady v našich společnostech existuje pro ženy jakýsi skleněný strop. A Vivian Redding řekla, že když zavedeme kvóty, potom nám to pomůže na cestě vpřed. Podíváme-li se na statistiku za posledních deset let vzhledem e, hospodářství, tak došlo v posledních deseti letech k nárůstu počtu žen ve vedení, ale já o tom vůbec přesvědčená nejsem. Zdali kvóty máte rádi, či pozitivní k diskriminaci, tak máme důkaz, že v pěti členských státech to skutečně funguje. A na co musíme Musíme také přemýšlet o tom, zdali máme další opatření k dispozici, jak tohoto stejného dosáhnout. A já se nedomnívám, že bychom měli stejn, eh, účinné nástroje na dosažení stejných cílů. V našich společnostech a v Evropě 52 tedy 51% občanů jsou ženy, 49% jsou muži. Julainen navrhl, aby se zavedly kvóty, ale tato iniciativa selhala. My jsme nebyli schopni zvýšit počet eh, poslankyň v Evropském parlamentu ale také v této hospodářské krizi jsme zjistili, že nejvíce o práci přicházejí ženy. Mnoho kolegů, kteří o tomto tématu hovořili, jasně řekli, že to není o tom, zdali máme rádi kvóty či ne. Je to pouze jediný účinný nástroj, který k dispozici máme. Pokud se týče komise, tak když Barroso sestavil svou první komisi, pak byl velice citlivý vůči ženám, ale eh, ve druhé komisi tam nestanovil cíle pro členské státy a byly nominovány členskými státy pouze tři ženy. A PON začal vysílat signály členským státům a říkal, jestliže vyšlete jde do komise ženu, pak dostane lepší portfolio. A my máme ten problém, že členské státy, které vyslaly ženy do první Barosovy komise, nechtěli znovu vyslat ženy, a ty státy, které vyslali muže do první komise, neviděli důvod, proč by to měli měnit. A proto jsme vyjádřili naši opozici vůči tomu, že v komisi by měly být pouze tři ženy a proto jsme se mobilizovali proti této možnosti. Takže my bychom si měli sami sebe více vážit, milé dámy, protože pokud tomu tak nebude, pak nezískáme respekt ze strany mužů. Děkuji vám. Děkuji vám, paní Komaj a paní Plum. Mulțumesc, doamna președintă. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla jsem vyzdvihnout vše, co Rody Kraca udělala a napsala do této zprávy. Souhlasím s použitím významného politického nástroje kvót. Je to pragmatické a aktivní opatření, které právě teď potřebujeme. A také souhlasím se všemi předřečnicemi a předřečníky. Kromě kvót potřebujeme i doplňující opatření Hovoříme o mateřské dovolené, o otcovské dovolené, o rodičovské dovolené, o všech dalších doprovodných krocích. Ale chci vám říct si jednu věc. Pocházím z Rumunska. A neustále slyšíme, a já jsem to slyšel i od Vivian Redding, že potřebujeme rovné zacházení v celé společnosti, v celé Evropě potřebujeme hovořit o genderovém rozměru ve společnosti. Ženy v Rumunsku, když slyšeli Vivian Redding, jak hovoří o kvótách, pouze pro řízení v ekonomice, tak si kladli otázku, a co politika? Proč žádná taková iniciativa se netýká politiky? Jak řekla Barbara před chvílí, v místní správě a nejen v Itálii, ale v jiných členských státech, včetně Rumunska, ženy nejsou dostatečně zastoupeny. A ženy souhlasí se zavedením kvót, ale pokud tyto kvóty platí pouze pro management v podnicích, tak budou mít pocit diskriminace, protože kvóty jsou potřeba také v politické oblasti. Studie ukazují, jakou přidanou hodnotu získává podnik. Když je více žen zastoupeno ve vedení, tak to přináší pro podnik přidanou hodnotu. Ale existují podobné studie, které by ukázaly, jaká přidaná hodnota by vstoupila do politické oblasti a to na evropské úrovni. Proto musíme vést eh, vážnou debatu na toto téma a musíme skutečně jako nejdemokratičtější instituce v Evropské unii, Evropský parlament, musíme vyslat toto důrazné politické sdělení, které se týká zavedení podobných politických nástrojů, abychom napravili současný stav a zvýšili zastoupení žen ve všech oblastech společnosti. Protože potřebujeme skutečně demokratickou společnost. A viděli jsme, že v těch členských státech, kde existuje rovné zastoupení mužů a žen, existuje i rovné zacházení. A v těchto společnostech vidíme, že pokrok je mnohem rychlejší, demokracie je silnější a zastoupení je v celé společnosti mnohem vyváženější. Plně podporuji vyjádření kolegyň a vystoupení kolegyně Kraca. Ale chci také požádat komisi o globální přístup týkající se rovného zacházení ve společnosti. Děkuji. A nyní dám slovo paní Parvanové předsedkyně eh, už bylo řečeno téměř vše, ale skutečnost, že hovoříme tak dlouho o této otázce a promluvil téměř každý, je důkazem toho, že je velmi obtížné nalézt eh, řešení tohoto typu diskriminace. Je to diskriminace. Tady skutečně bojujeme s, s historicky zavedenou formou diskriminace. A děkuji paní Kraca za tuto zprávu. Nebude to lehké. Netýká se to pouze žen ve vedení a podobně. Ale vidíte, že některé členské státy nehodnotí dostatečně mateřskou dovolenou a nejsou připraveny uznat eh, rovnou mzdu v případě mateřské mají pocit, že to je něco nevýznamného pro společnost, eh, mít dítě ve společnosti, že ženy rodí. A je to věc, která stále není doceněna. Kolik zpráv už jsme připravili na toto téma? Nikdo nepředkládá otázku, proč čelíme finanční krizi. Jaká byla odpovědnost mužů? Existují tři studie Deutsche Bank, McKenzie a dalších tam přinášejí důkazy, že ty firmy, které byly vedeny ženami ve vrcholném vedení společností a kde byla předsedkyně představenstva žena, tak ty absolvovali krizi úspěšně a rozhodovali správně. A nikdo si neklade tyto otázky. A co vlastně dělat potom? Pokud je o kvóty, tak jsem zklamána, že některé ženy říkají, já nechci obsadit vysokou funkci jenom proto, že jsem žena a že existuje kvóta. Toho se to netýká. To je špatný výklad. Je to tím, že jste se nedostala nahoru, protože jste žena, ale protože se zabránilo diskriminaci a mohla jste tuto funkci obsadit. Tak to je. Jak řekla paní Cornelissen, my zlepšeme situaci o 0,5% ročně. A samozřejmě to nebude jednoduché a veškeré kroky budou podniknuty proti tomu. A možná jednou někdo získá někdo sacharovou cenu ne za obhajobu lidských práv někde v Africe, ale za obhajobu práv žen zde v Evropské unii, což je směšné. My se, jsme příkladem demokracie ve světě v oblasti lidských práv a současně nejsme schopni rozlišit obecná lidská práva s tím, že jsou to zřejmě práva pro muže a práva žen, která jsou stejně důležitá jako práva obecně lidská. Takže je to taková legrační diskuse. A tato otázka by měla být předložena předsednictví. Kolegyně Bilbao vyjádřila, jak vše v parlamentu je ovládáno muži. Ale jak dlouho to budeme tolerovat? Kolik ještě bude potřeba rozpráv na to téma? Kolikrát budeme muset o tom jednat a kolik zpráv bude třeba zpracovat? Je zcela evidentně nad slunce jasné, a je historicky skutečně potvrzeno, že jde o diskriminaci a je to ostuda. Děkuji. Vám tak, jen Děkuji srdečně. Myslím si, že to byla skutečně dobrá rozprava, velice intenzivní a velice angažovaná rozprava. Dovolte, abych poděkovala všem, kteří se debaty zúčastnili také to ukazuje, jak jsme všechny angažované. A teď bych si dovolila dát slovo ještě jednou paní Krace, aby zakončila tuto debatu. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Dovolte, abych také já poděkovala kolegům a kolegyním za zprávu, eh, za pozornost, kterou věnovali této zprávě a za to, že skutečně všem jde o to, aby tato zpráva měla jasné poselství. Vedli jsme obšírnou diskusi o tématech, která nesouvisí bezprostředně se zprávou. A to, co právě řekla paní Varno, už jsme prostě zpracovali tolik zpráv, už jsme se tolik zaobírali tímto tématem ženy v politice, ženy v profesním životě, zpráva lidských zdrojů. Tato témata se musí vždy vyzdvihovat. A než teď dospěji ke konkrétnímu tématu zprávy, Dovolte, abych řekla ještě následující. Každý rok máme 8. března, to je Mezinárodní den žen a zaobírájíme se tématem ženy a politika. Byla taková velká manifestace v parlamentu eh, pod vedením našeho výboru a zveme také odpovídající výbory z národních parlamentů. Mám dojem, kolegyně a kolegové, že doposud jsme tuto skutečnost ještě nedostatečně dali na vědomí a nedostatečně jsme to využili. Skutečnost, že každoročně pořádáme takovou akci, přeci znamená, že je to pro nás důležité téma, abychom ten 8. březen skutečně vypíchli jako důležitý den paralelně se všemi dalšími záležitostmi, které se kde k, tomu, kde k tomuto tématu dějí. Tady sice není nějaká velká spolupráce, spolupráce ze strany poslanců toho 8. března, ale měli bychom se pokusit výsledky takové této manifestace také, jak si dávat na vědomí dál. Myslím, že tady na tom bychom měli popracovat. A teď se dostávám ke zprávě. Zazněla tady celá řada konkrétních i obecných bodů. Já se vyjádřím k těm konkrétním bodům ve zprávě. Nejprve to, co řekla paní Cornelis, která je mm, velmi intenzivně spolupracuje. Já jsem skutečně měla pocit, že to poslední setkání nebylo zas tak konstruktivní, když jsme měli jednat o kompromisních pozměňovacích návrzích, takže možná, že tady došlo k určitému nedorozumění. Alespoň e, teď jsem, já jsem velice ochotna spolupracovat. Pak jste řekla něco k opatřením Evropské komise, e, že je také nezbytné pracovat v této oblasti. To také zřetelně se ve zprávě objevuje. Opatření komise vítáme a když si správně přečteme vysvětlující prohlášení, tak můžeme zjistit, že jenom v těch státech, kde se vyjadřuje také politická vůle k legislativním iniciativám o zavedení kvót, jenom tam dochází k určitému vývoji. Proto se ve zprávě objevuje, že je třeba podporovat a žádat legislativní opatření. Pan Tarabela už tady není, ale myslím si, že tady má jistě své spolupracovníky odkazoval na zkušenosti v Norsku, ve Francii a v dalších státech. To je vlastně také obsahem prvního kompromisního pozměňovacího návrhu. A k tomu jsme také měli přijít slyšení organizované naším výborem, kde byly přítomné ženy z Norska i ženy z Francie a také ženy, které pracují v mezinárodních sítích, abychom prostě poznali tyto ženy. A ti, kteří nebyli přítomní, by se měli informovat o tom, že skutečně takový, takové slyšení jsme v našem výboru zorganizovali na můj podnět a takové slyšení už ukazovalo, jaké zkušenosti existují v Evropě i v mezinárodním měřítku. A pak bych se chtěla obrátit na pana Romeru On hovořil o tematickém komplexu ženy a pracovní život. Ano, v této zprávě se teď nejedná o to konkrétně se zaobírat těmito body. Eh, teď tady nemůžeme prostě oslovit jaksi zpravování lidských zdrojů jako takové. K tomu už bylo zpracováno tisíce zpráv a na tom se bude jistě i dále pracovat. Ale částečně se to ve zprávě oslovuje vlastně samozřejmě v omezené míře, jenom tak, jak je to možné. Praví se, že ženy a muži by měli mož, mít možnost pracovat bez překážek, aniž by jim byly kladeny překážky do cesty. A potom, dobrá, jsou tady tendence, které ženám stěžují vstupovat do podniku v určitých průmyslových oblastech. Tady existují oblasti, kde je spíše mnoho mužů. No, zase v jiných oblastech, oblasti, kde pracuje celá spousta žen, ale tam jsou zase muži v dozorčích radách. Ono to tak nesouvisí se strukturou podniku, ale s tím, že muži jsou prostě stejně silněji zastoupeni to, co řekla kolegyně Komaj, týkající se poměrů, ty jsou těžké pro ženy, ale na druhé straně je pravda, že ženám chybí sebevědomí a ctižádost. Existovala celá řada studií, které jsem četla, také toto zaznělo a tyto studie ukazují, že negativní body, které vedou k tomu, že ženy nejsou zastoupeny v dozorčích radách, nesouvisí bezprostředně s tím, že by nebyl slučitelný rodinný a profesní život. My jsme skutečně eh, viděli, že ženy na začátku jsou eh, nadšené, mají dobrou mzdu a pak si mohou vyřešit ten problém slučitelnosti rodinného a profesního života. Ale možná, že ženy také sami neinvestují dost. Jsou tady také opatření, podnicích. Mentoring a coaching jsou tady nesmírně důležité tak, aby osobní kariéra žen byla lépe podporována než do posud. Nevím, eh, do jaké míry jste se tomu věnovali, ale existují takové programy, některé jsou horší, některé jsou lepší, ale žena, která chce dosáhnout určité pozice, musí být podporována takovými programy. Čili Nejedná se jenom o to, že by tady chyběly školky a jesle, to jistě také, to je také důležité. Je to, co tady zaznělo, že musí existovat daňové podněty i pro zřizování školek a jestli to je jistě pravda. Ale mělo by nám být jasno v tom, že to nestačí. Je potřeba eh, zohlednit celou řadu faktorů pro to, aby se žena skutečně mohla dostat do dozorčí rady či do představenstva. Tady to vyžaduje skutečně ohromné osobní nasazení. Jedná se o to, že je třeba zabezpečit děti, je třeba, aby muži pomáhali, ale v podniku musí existovat příznivá atmosféra, mentoring, proto hovořím o příznivé atmosféře v podniku. A na druhé straně bych ráda ještě zdůraznila, že to, co jsem dnes zaznamenala jako určité nové body, protože dnes tady zaznělo několik nových věcí, velice zajímavých, které jsou jistě velice dobré, které nám můžou umožnit provádět určité kampaně pro to, abychom jaksi verbovali více pro to, aby se ženy dostaly do více vedoucích pozic i v Evropském parlamentu. To je zajímavý bod, to můžeme použít i pro evropské změny, jak si můžeme tady vést nějakou kampaň 50 ku 50. A můžeme vést takovou vyzrálou kampaň a ve všech státech. Myslím si, že to poselství se ještě nedostalo do všech států. Země jsou zastoupeny v radě, komise už tady zaznělo, jak to tam je obsazeno a samozřejmě politické strany. Vždyť i politické strany rozhodují o rozdělování křesel. Čili tady jistě budeme moci ještě něco udělat. A teď ještě jednou k té zprávě. To, co bychom mohli možná silněji zohlednit, a já se pokusím to udělat, že je nezbytné, jak si udělat více osvětové práce, přesvědčovací práce, dosáhnout většího povědomí. Existuje tam odstavec o sociálních partneřích, protože je třeba senzibilizovat i sociální partnery odbory, eh, průmyslové obchodní komory, <clears throat> podnikové rady, proto je zapotřebí mít takové rozsáhlé osvětové kampaně, aby veřejnost pochopila, proč je toto téma tak důležité. A teď eh, paní Kosta, eh, chci jí poděkovat za dobrého ducha spolupráce a ráda bych ještě jednou vyzdvihla jednu věc. A sice to, na co vy jste upozornila, paní Kosta, že možná někdy existují nedorozumění Hovořili jste o tématu hodnocení, e, srovnávání životopisů. No, tady bych si dovolila jednu takovou mezipoznámečku. V podnicích neexistuje byrokracie. Podniky chtějí aby někomu, kdo se dostane do řídící funkce, aby splňoval celou řadu znaků. To jistě nejsou jenom nějaké byrokratické aspekty. Možná je možné mít někoho, kdo je dobrý v byrokracii, ale někoho, kdo nemá vůbec žádný pocit například pro trh, žádné podnikatelské povědomí. Prostě je strašně důležitý ten výkonnostní princip, transparentnost, dovednosti, to jsou jistě důležité body, ale nikdo nemůže říci, já mám za sebou tento životopis teď a nedostal jsem to místo. protože podniky jsou odpovědné za výsledek, kterého dosahují a proto se samozřejmě dívají na, zcela, na zohlednění zcela určitých kritérií. Pak tady něco zaznělo o čestných funkcích o dobrovolných funkcích. Eh, my jsme to teď vyjádřili takovým způsobem, aby ta úvaha, eh, jak si se tam objevila, ale nikoli s tím slovem dobrovolný. Eh, pakliže celá řada podniků vykonává tlak, tak to jsou podniky například malé rodinné podniky, když na ně tlačíte, aby dali ženy do vedení podniku, tak oni vám řeknou, ano, teď moje dcera teď už má diplom a proto taky tady eh, bude v stavenstvu a pak tady mám ještě svoji neteř a svoji ženu. Ale o to se mi jednalo a proto taky je ten kompromisní návrh tak, jak je formulován, pozměňovací návrh 2, kde se praví o tom, že cílem podílení eh, žen eh, v obsazení dozorčích rad a představenstev se nemůže vztahovat na ženy, které se prostě na posty, které se rozdělují podle rodinných vazeb a odpovídajícího vzdělání, protože my víme, že jsou ženy, které mají takovou kvalifikaci, ženy, které udělaly kariéru v podniku, a které jsou velice silně specializované v určitých oblastech. To je to, co chceme říci. Aby se ženy prostě nezaměstnaly jenom proto, že je někdo zná nebo že mají dobré styky. Že by to neměla být žena, která prostě byla vybrána na základě osobních vztahů, ale aby byly skutečně zaměstnávány vysoce kvalitní ženy. To bychom měli ještě jednou vyzdvihnout. Ale jinak si myslím, jsme si všichni zajedno, co se týče témat. A myslím si, že tedy předložím ještě jeden návrh. Ten dialog se sociálními partnery, to je také nesmírně důležité, aby se tady prováděly eh, osvětové kampaně. Děkuji vám srdečně, paní předsedkyně i kolegyně a kolegové. Děkuji, paní Kraco. Budeme hlasovat 25. května ve výboru a na plénu v červenci. Než přejdeme k dalšímu bodu, bych chtěla požádat eh, kolegy a kolegyně, aby byli co nejstručnější ve svých vyjádření. Máme ještě pět bodů na pořadu jednání a teď jsme jednali hodinu a čtvrt o jednom bodu. Trošku to narušilo průběh našeho pořadu jednání, takže vás skutečně žádám, abyste byli co nejstručnější. Na jeden bod nám zbývá čtvrt hodiny, pokud budeme chtít dnes uzavřít pořad jednání. A přejdeme tedy přímo k dalšímu bodu. Jde o stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2012. A spolu s je paní Matera. Když jsme zpracovali toto stanovisko, neměli jsme konkrétní návrhy komise. Nyní je máme. A to také znamená, že můžeme vzít v úvahu nové návrhy komise. Nyní bych chtěla dát slovo paní eh, mateře. Budu stručná, paní předsedkyně. V březnu 2010 Evropská komise schválila strategii o, o, o rovnosti mužů a žen 2010-2015. A jak se dnes ukázalo, nejde jenom o oblast profesní, ale také politickou. Chceme více rovnosti v komunitárních politikách. A to je klíčová zásada Evropské unie. A ve strategii Evropa 2020 tyto zásady jsou posíleny a my skutečně chceme ty rozdíly mezi ženami a muži zmenšit. Kromě vyšší zaměstnanosti žen máme za cíl i důslednější paritu mužů a žen. 75 žen by měly mít eh, zaměstnání, práci podle strategie 2020. A pokud eh, chceme mít eh, Evropskou unii, která dosáhne ekonomické stability a bude stát o růst, tak musí více žen pracovat. a zejména zranitelné ženy, starší ženy, matky samoživitelky nebo migrantky. Tedy zranitelné ženy musí být zdůrazněny. A za tímto účelem jsem zvýraznila práci ústavu, který se zabývá postavením mužů a žen. A chceme také zde posílit eh, nábor pracovníků tohoto ústavu. Vyzýváme komisi, aby spustila pilotní projekty, zejména v oblasti sladění rodinného a profesního života. A také opět eh, projednáme opatření týkající se svobodných matek v Evropě. Protože obrovsky narůstá počet eh, svobodných matek v Evropě. A velmi často jsou předmětem sociální exkluze a to platí i pro jejich děti. A v tomto návrhu stanoviska jsem se soustředila také na požadavek snížit rozdíly v odměňování mužů a žen a také na postavení starších žen, žen s postižením. A právě ve světle Evropského roku aktivního stárnutí, to se týká tedy starších žen. a týká se to sociálních i zdravotních opatření a integraci žen do těchto programů. E, předsedkyně mě požádala o stručnost, takže já jsem neměla na začátku návrh rozpočtu na 2012, tedy návrhy komise, které byly dnes předloženy, takže připravím pozměňovací návrhy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 strategie pro rovnost eh, postrádá jaksi pracovní dimenzi. Proto se mi zdá důležité, abychom zdůraznili komisi nezbytnost iniciace pilotních eh, projektů. Je třeba říci, že situace matek samoživitelek je nesmírně problematická a proto je nezbytné věnovat této problematice velkou pozornost. A to platí pro všechny občany Evropské unie. Dále hovoříte o rozdílech v odměňování mužů a žen O této problematice se již hovořilo ku příkladu v Budapešti v únoru, také ve formě podpisu příslušného dokumentu. E, to je pakt o rovnosti mužů a žen. A nevšimla jsem si, že bychom se tady pohli nějak dopředu paní Bauer připravila vynikající zprávu ještě v uplynulém legislativním období, ale víte, že když se nám nepodaří odstranit rozdíl ve mzdách mezi muži a ženami, pak se prostě komplexně nepohneme ku předu v otázce rovnoprávnosti. Strategie 2020 nepodporuje eh, příliš rovnost pohlaví. Eh, I když nemáme úplně přesné statistiky, tak eh, jak tomu bylo v dobách Lisabonské strategie, mm, teď už máme jiná čísla, hovoří se zhruba o 70%, ale jsou tady určité potíže týkající se toho ohledu, že eh, se eh, prostě zprostředkovávají čísla, která nejsou úplně v pořádku. Ale děkuji vám mnohokrát každopádně za vaši práci. Jsem nesmírně ráda, že se této problematice, zejména problematice starších žen, věnuje taková pozornost a také zejména situace matek samoživitelek. Tyhle dvě věci byly pro mě mimořádně důležité. Děkuji. Mrs. Morin, Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Co se týče naší diskuse o dialogu týkající se rozpočtu 2012, dovolte, abych učinila velice jednoduchou a konkrétní poznámku, eh, které jde ve směru toho, co řekla paní Gumaj. My si přejeme, aby politika skutečně eh, dala možnosti pro stanování rámce pro rovnoprávnou politiku a rovné postavení mužů a žen. Je třeba, aby už ve vyjednávání jsme tady skutečně měli dobrou transparentnost ve fondech, které budou věnovány sociální soudržnosti. To znamená, jaké nástroje tady máme pro rovnoprávnost mužů a žen. Je to Evropský sociální fond, je to program Progress, Eh, jak to je boj proti násilí. To znamená, chceme-li zůstat koherentní, musíme zůstat mobil, musíme mobilizovat, aby tyto sociální fondy, které jsou věnovány této politice, byly skutečně čitelné, eh, protože jinak bychom nesplnili naše ambice. Tak, eh, Mrs. Figueredo. Děkuji. Paní Figueiredo.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 Je nesmírně důležité eh, využívat fondy jako Evropský sociální fond pro zaručení rovnoprávného postavení mužů a žen, zejména tedy v profesním životě, ale je rovněž důležité aby se zohlednily i jiné body, protože tady nemáme žádný program, která by eh, zareagoval stejně, protože eh, program Progress nám nedal stejnou odpověď. Evropská komise by toto měla zohlednit. Máme tady program Progress eh, s nedostatečnými penězi, protože byly určeny fondy pro vytvoření jiných iniciativ. a z toho vyplynulo nedostatečné financování. To znamená, musíme trvat na tom, aby Evropská komise adekvátním způsobem financovala program Progress. Také nelze zapomenout na to, že zažíváme velice důležité problémy v oblasti financování. Velice často je pro podniky obtížné zapojit se 20% účastí, tak jak se vyžaduje v mnoha případech. Eh, v mnoha příležitostech prostě podniky se neúčastní, protože nemají k dispozici těch 20%, které jsou nezbytné jako podmínka. A tady ten, ta potíž, jako eh, moje potíž eh, spočívá v tom, že vidím, že se to stalo takovým jaksi obecným problémem, čili je třeba říci komisi, že takto nelze pokračovat. Už jsme tady měli období, kdy situace nebyla tak závažná a dosáhli jsme toho, že eh, ta požadovaná účast, ten požadovaný podíl byl 10%. Dospěli jsme k momentu, eh, kdy komise by skutečně měla změnit tento procentuální podíl na 10% pro sociální organizace a instituce, protože když to tak nebude, eh, ztracím, ztratíme tady možnost eh, prostě dospět k projektům, které by byly financovány evropskými institucemi, protože sociální instituce nemají nezbytné peníze. Čili musíme vyžadovat lepší využívání komunitárních fondů tím, že se speciálně zaměříme na tyto oblasti. Možná, eh, že můžeme mít vynikající slova a vynikající argumenty, ale potom nám chybějí fondy, abychom eh, tyto dobré nápady zrealizovali. Eh, předložím pozměňovací návrhy, ale chtěla jsem prostě vám všechny upozornit na tento problém. Děkuji, paní Figueiredo. A nyní se ještě jednou dívám na seznam řečníků. Než udělím slovo ještě jednou paní Matera, tak bych chtěla poděkovat všich, všem, kteří v diskusi hovořili. Paní zpravodajka také hovořila velice výstěžně a stručně a nyní máte možnost k závěrečnému komentáři. Já už žádný komentář nemám, paní předsedkyně. Neboť to, co řekli kolegové, je důležité. O tom jsem i přesvědčena já také vzhledem k tomu, co řekla paní Figueiredo o spolufinancování, neboť v mnoha členských státech není možné některé projekty kvůli chybějícímu spolufinancování realizovat. Já toto také budu řešit v rámci pozměňovacích návrhů. Děkuji vám, paní Matera. A já bych ještě chtěla říci, že komise dnes není zastoupená, aby se v rámci diskuse vyjádřila. 4. května 12 hodin to je lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů a hlasovat budeme eh, ve 25. ve výboru pro rozpočet 14. června, tedy první datum bylo 25. května, potom rozpočtový výbor bude hlasován 14. června. Další bod, tady se jedná o stanovisko k tématu mobilita a začlenování osob se zdravotním postižením a Evropská strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením v letech 2010 až 2020. V našem výboru eh, toto téma zpracovávala paní místo předsedkyně Moran Chatier, které nyní dávám slovo. Merci, madame la Děkuji, paní předsedkyně. Chci rychle citovat celou záležitost ze svého kontextu. Evropská komise navrhla text, který vlastně připomíná eh, hlavní zásady a cíle integrace osob eh, s postižením v členských státech. Hlavní zpráva je vedena kolegou Kosou ve výboru pro zaměstnanost a já jsem pozorně sledovala jeho e, návrhy, které jsou členěny velmi konzistentně. A je to naprosto konzistentně e, řazeno podle návrhu komise. Ale chci vám sdělit, že co se týče stanoviska, které vzejde z našeho výboru, vám navrhuji velmi konkrétní pragmatický přístup, který bude zapadat do naší odpovědnosti ve výboru pro práva žen. A to je důvod, proč dva první body, které navrhuji, tak tam chci aby byla zmíněna inkluze 80 milionů osob s postižením, protože mezi těmito 80 miliony samozřejmě díky prodlužování lidského života je vysoký počet žen a to je první bod, kde bychom měli být eh, velmi mobilizované, abychom podpořili právě tyto ženy s postižením. Eh, druhý bod, který navrhuji, je nezbytnost eh, stanovit eh, velmi včasnou diagnózu a nalézt co možná nejvčasnější řešení pro péči o postižené osoby. Často je diagnóza pozdní a to potom vyvolává potíže jak v oblasti vzdělávání, profesním životě, tak také ve v samostatnosti těchto osob. Takže nezbytnost včasné diagnózy. Třetí bod. Tam zdůrazňuji, že často jsou to matky, které pečují o děti a mají na starosti tedy veškerou péči o postižené děti a to má negativní dopad na jejich eh, kariéru. Proto prosazuji, abychom žádali o pružnější pracovní dobu, aby tato další zátěž, která eh, zatěžuje ženy, byla vzata v úvahu. Záleží mi na tom, protože jsem vás dnes dopoledne slyšel, jak jste připomínali sladění profesního a rodinného života. To vše je moc hezké, ale pokud se objeví tedy postižené dítě, tak je tuto věc třeba zdůraznit, posílit. A proto vás žádám o to, abychom to mohli zejména zvýraznit. A ve stejném pragmatickém a konkrétním duchu co se týče existence žen, které pečují o děti s postižením, tak navrhuji a věřím, že tato nová myšlenka bude moci být podpořena i politickými skupinami a naším výborem. Navrhuji, aby Združení rodičů dětí a osob s postižením které jsou často vedeny ženami, kde žena, ženy jsou velmi angažované, tak aby toto zapojení žen bylo uznáno a aby bylo také potvrzeno jako konkrétní zkušenost, která by přispěla ke kariérnímu postupu žen, protože tady získávají určité dovednosti a bez zbytku se angažují v těchto občanských združeních. Všude hovoříme o ověření, potvrzení dalších profesních kvalifikací, tak já žádám o to, aby ženy, které jsou angažovány v těchto združeních a asociacích, aby tato jejich zkušenost byla oficiálně uznávána, protože pokud to neuděláme a pokud to tyto ženy nebudou dělat, tak by to musely dělat jednotlivé státy. Ty ženy se zapojí naprosto dobrovolně a myslím, že je to skutečně spravedlivé, abychom jim toto vlastně nabídli v, jejím, v jejich kariérním postupu. V bodu 5 zdůraznuji význam žen s postižením a v kontextu se stárnutím, o tom jsem již hovořila. Také zdůraznuji, aby byly zohledněny ženy s postižením, které jsou obětí násilí, násilí vůči osobám s postižením, je často právě na úkor žen a i tady musíme mít konkrétní politiku. A samozřejmě mm, nezapomínám na politiky podpory pokračování ve studiu u, u žen s postižením, protože právě tyto ženy jsou právě obětí ukončení studia a mají potíže s nástupem do zaměstnání. Snažil jsem se o velmi konkrétní stanovisko, které pomůže postavení žen s postižením a které zajistí také angažování žen pro tyto věci. Děkuji mnohokrát. Paní Kolma je první řečnice. Paní Gormaj. Yes, I did it. So, uh, concerning uh, Elizabeth's work... Uh, Pokud se týče práce Elizabety, tak když na začátku hovoříme o inkluzi 80 milionů postižených občanů v EU, tak bychom měli také zde zdůraznit, že většina pečovatelů jsou ženy. Často to bývají také neprofesionální pečovatelé, kteří vůbec nejsou uznáváni systémy sociálního zabezpečení. Soci- systém sociálního zabezpečení by měl brát tyto ženy v potaz pře- především z hlediska důchodu. A my musíme opravdu toto dobře sledovat. E, e, nebezpečí e, chudoby se vztahuje především na ženy, které žijí sami s dětmi a tyto ženy také mohou čelit několika násobné diskriminaci. Vzdělení komise hovoří o strategii 2020. Strategie 2020 nemůže být úspěšná bez účasti žen a ženy nemohou také být úspěšné, jestliže jejich pečovatelská práce nebude uznávána. Také tato strategie by měla být formulována citlivě a měla by také sbírat příslušné údaje o ženách a také znakový jazyk by měl být uznán jako úřední jazyk a na tom by měly členské státy pracovat. Děkuji paní Gomaj, paní Parvanová, děkuji vám. Já hovořím za paní Meissner, která nemůže být dnes přítomna. Nejdříve chci poděkovat paní Šatě, a protože Náš výbor bojuje proti diskriminaci a násilí na ženách a proti různým znevýhodněním, kterým ženy čelí. Pak musíme také zmínit situaci e, postižených žen, protože tyto ženy nejsou pouze ženami, které jsou znevýhodněné, ale také trpí vlastně dvojnásobnou diskriminací. Strategie 22 2020 obsahuje cíl eh, účasti žen ve výši 75% na trh práce. Ale to nenabízí možnost eh, občanům jako takovým a v podstatě je to jenom teoretický cíl. Proto je v našem zájmu, abychom pracovali na integraci postižených osob, kterých je jedna šestina v celé EU. Je třeba také posílit mobilitu postižených osob. Mnoho postižených je kvůli snížené mobilitě vyloučeno z trhu práce, protože nemohou jezdit dopravními prostředky. Proto je třeba navrhnout strategii na jejich integraci. Jsou často diskriminovaní diskriminováni a toto souvisí také s předsudky a proto je třeba více upozorňovat na problémy postižených osob v celé společnosti. Děkuji. Tak, Mrs. Parvanova, Děkuji vám, paní Parvanová. I já jsem uvedena na seznamu řečníků. Já budu hovořit stručně. Já doufám, s společně se navrhovatelkou, že budou předloženy vhodné a příhodné pozňovací návrhy, neboť se jedná o ženy, které jsou dvojnásobně diskriminovány tedy jako ženy a potom jsou také diskriminovány jako postižené osoby. Já se domnívám, že akční plán komise by měl být vylepšen. Tento plán platí do roku 2012, tady je ještě hodně práce před námi než budeme moci konstatovat, že handicap zastupované osoby mají stejné postavení ve všech společenských oblastech, neboť i eh, postižené osoby mají právo na vzdělání, také na práci a musí, mají také právo na mobilitu. Musí být stejně mobilní jako ostatní. Chci také ještě říci, že v mnoha členských státech je tomu tak, že zde především ženy se starají o postižené děti či rodinné příslušníky. Já bych si přála, kdyby se komise více zabývala členskými státy, které pochopily, že ženy nemohou nést odpovědnost sami, neboť existují členské státy, ve kterých se plánuje, že postižená osoba dostane osobního asistenta, která bude této osobě, bude tedy pomáhat se vším, co tato postižená osoba nedokáže zvládat. V těch členských státech, kde se provádí takováto charitativní činnost pro postižené a kde také postižené osoby jsou plně integrovány do společnosti takže také děti, postižené děti mohou chodit do škol, protože mají svého asistenta a mohou se také podílet na volnočasových aktivitách. To znamená, že se domnívám, že eh, komise by se měla na tyto pozitivní příklady zaměřit a ty ostatní členské státy by měly napodobovat tyto příklady a také takovouto formu integrace podporovat. Paní Plym, já vítám vaše návrhy ve stanovisku a chci také říci, že jsem se seznámila s akcemi ze strany komise a chci zdůraznit, že nic nebylo brání tomu, aby také eh, v celé strategii, s celou strategií procházela genderová problematika. To znamená, že musíme vyzvat komisi a členské státy, aby genderovou problematiku začlenili do všech strategií. Je eh, jasné, že handicapované ženy jsou málo eh, zastoupeny a také ženy, které jsou postiženy, e, bývají často více zneužívány než muži. A proto musíme vyzvat členské státy, aby pohlaví také brali v úvahu u postižených osob vzhledem ke službám, které se těmto osobám mají dostávat. A já jsem nepochopila z, ze stránek komise, zdali toto sdělení je také v audiovizuální podobě anebo v brailu, tak aby si toto sdělení mohli eh, přečíst a dozvědět se o něm eh, postižené osoby. My tady zástupce komise nemáme, ale chci říci, že by bylo dobré, aby toto sdělení na stránkách komise bylo ve všech formátech, tak aby postižené osoby se k němu dostaly, protože my také bychom se na toto měli zaměřit. Děkuji. Tak, Mrs. Figueredo. Děkuji, paní Figueredo. Sim, eh, muito obrigada, senhora Presidente. Ehm, Děkuji, paní předsedkyně. Zdá se mi, že tady už celá, zazněla celá řada nesmírně důležitých aspektů. Rád by, ráda bych každopádně zdůraznila něco, co jsem již řekla, když jsem hovořila k otázce rozpočtu. Je třeba zvýšit spolufinancování združení, která pracují eh, v oblasti eh, péče osob se zdravotním postižením. Neměli by mít povinnost financovat více než, než 10 Myslím si, že můžeme tento návrh také začlenit do té zprávy. Každopádně tedy já k tomu povznesu odpovídající pozměňovací návrh a moc bych požádala kolegyně, aby tuto ideu podpořili. Má druhá poznámka souvisí se problémem zaměstnání. Když již ženy trpějí eh, diskriminací v přístupu na trh práce a mají postižení, tak samozřejmě jejich situace se ještě zhoršuje. I když paní navrhovatelka již upozorňuje na tento problém, zdá se mi důležité vyzdvihnout, že tady by měly existovat pozitivní prostředky. Měla by tady existovat odpovídající eh, možnost financování Komise jako taková by měla dát svůj příklad tím, že by navrhla konkrétní pozitivní opatření boje proti dvojnásobné diskriminaci těchto žen s postižením v době, kdy se snaží získat přístup na trh práce. Nemůžeme zapomenout při tomto otázku financování. Víme, že je třeba mít také peníze. Děkuji, paní Figueredo. A slovo má zástupce komisy. Thank you. Uh, I would like to thank... Uh, Děkuji, chci poděkovat uh, výboru za návrh stanoviska a za veškerá dnešní vystoupení, která zmiňují velmi relevantní otázky, které jsou v souladu, jsou pokryty návrhem sdělení o strategii pro postižení pro další dekádu. E, strategie pro postižení je inspirována umluvou OSN o právech osob s postižením. Od ledna je Evropská unie vázána touto umluvou a byla spolupodepsána s členskými státy. A genderový rozměr je zde uznáván a umluva OSN poskytuje další prostředky pro rozšíření této politiky týkající se postižení. Vzhledem tomu, že je málo času, chci zmínit jenom, že skutečně pokud je o Evropu 2020 a konkrétní údaje, tato strategie souvisí právě s cíly stanovenými v Evropě 2020, co se týče snížení chudoby a zaměstnanosti a máme brzy vydat eh, údaje a indikátory, které budou monitorovat postavení osob eh, s postižením. Budou tam tedy cíle zaměstnanosti, snížení redukce a vzdělání a snížení chudoby a vzdělání. A to je, to jsou cíle, kde Evropská komise chce podporovat členské státy v jejich snaze. Ty údaje budou rozděleny na muže a ženy. Srovnání postavení tedy osob s, mostižen, s postižením mužů, s postižením a žen s postižením a obecné populace. Pokud jde o sdělení o strategii postižení, zda je dostupná v jiných formátech. Nejsem si jista, zda existuje ve všech jazycích, ale ověřím si, zda je v alternativních formátech a poté vám to sdělím. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A nyní má slovo naše paní zpravodajka, prosím. Děkuji mnohokrát za všechny vaše příspěvky. Pokusím se je zohlednit tím, že navrhnu co možná eh, nejkompromisnější návrhy, které budeme muset spolu podepsat. Ano, eh, máme tady sdíle neporozumění, jak bychom měli chápat tuto dvojnásobnou diskriminaci žen v přístupu na trh práce, jednak protože jsou ženy, které jsou s postižením, to na to upozornila řada poslankyň potom, že je třeba integrovat také

zdravotní péči a také zohlednit skutečnost tam, kde ženy jsou eh, obzvláště zatíženy, na to také upozornili asi dvě poslankyně a potom je nezbytnost mít statistiky skutečně, které budou rozčleněné podle pohlaví a podle osob s postižením, abychom měli kompletní údaje. Také jsem si zaznamenala ten rozpočtový problém a návrh, eh, který tady vznesla paní Ilga Figueiredu. A Pokusím se skutečně maximálně zohlednit eh, všechny vaše návrhy a mm, ráda bych vám navrhla, budete-li s tím souhlasit, eh, je, eh, abychom skutečně mohli dospět k, ke kompromisům. Děkuji vám už předem za práci. Děkuji. Děkuji srdečně. Lhůta pro, pozměnění, eh, po předložení pozměňovacích návrhů je 4. květen a budeme hlasovat 25. května ve výboru a v plenu potom v červenci. A nyní budeme pokračovat hned s dalším tématem kde se také jedná o stanovisko, eh, který příslušným výborem je výbor pro zaměstnanost, téma zní podpora mobility pracovníků v Evropské unii. A Spravodajkou, eh, navrhovatelkou je paní Češková a požádám jí, aby si hned vzala slovo a ještě jednou bych chtěla moc poprosit o stručnost. Prosím pěkně, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem původně měla připraveno několik stran na úvod, protože si myslím, že zrovna mobilita e, pracovníků v rámci členských států Evropské unie je velice, velice podstatné a zajímavé téma, kterého bychom se měli jako náš výbor dobře zúčastnit, ale během zajímavé diskuze okolo zprávy paní Kraca jsem si to proškrtala, takže <laughs> slibuji, že udělám opravdu jenom velmi krátký úvod a potom budu raději e, naslouchat vašim připomínkám. Eh, chci říci, že, jak už bylo tedy zdůrazněno eh, my zpracováváme stanovisko a hlavním výborem je výbor employ. Eh, volný pohyb pracovníků je jedním z hlavních principů a fundamentálních svobod Evropské unie, ale také přispívá hlavně v současné době k socioekonomické soudržnosti. Ačkoliv v této oblasti bylo již dosaženo značného pokroku, přesto jsou zde právní a administrativní překážky, které je potřeba stále zkoumat a dále napravovat. Toto všechno jsou věci, kterým se příslušný zpravodaj ve své zprávě velmi pečlivě věnuje. Dále chci říci, že není mnoho studií, které by, které by se zaměřily přímo pouze na mobilitu žen v rámci Evropské unie, ale e, z těch stávajících studií lze vyčíst mnoho genderových momentů chuť či nechuť k eh, mobilitě, k pracovní mobilitě, je zcela individuální záležitost a je nesmírně závislá na věku, rodinném zázemí, respektive rodinném stavu, na pohlaví, na dosaženém vzdělání a osobních zkušenostech. Eh, všechny studie ukazují, že je velký rozdíl eh, mezi pracovní mobilitou mužů a žen mezi muži, takhle, muži se eh, daleko častěji stěhují za novou pracovní příležitostí nežli ženy. Je to 44% vůči 27%. Ženy mnohem častěji následují svého partnera do místa jeho nového zaměstnání. Nižší mobilita u žen, stále se bavíme tedy o pracovní mobilitě a v rámci Evropské unie, se dá vysvětlit menším eh, zastoupením žen na trhu práce obecně a stále se trvávajícími rozdíly v eh, ohodnocení práce. Rozdíly v odměňování mezi muži a ženami. Studie také ukázaly, že pracovní mobilita často generuje u žen nižší očekávané zisky či výhody pro ženy není jediným kritériem eh, kariérní postup, lepší pracovní příležitosti či lepší pracovní podmínky. Proč se stěhovat za novou prací? Často u žen jsou velmi důležité jiné podmínky, a to je zabezpečení rodiny, napojení na sociální sítě a na jejich současnou rodinu existence zařízení péče o děti a kvalita ubytování. Další problém, e, se kterým se migrující pracovnice, ale samozřejmě i muži pracovníci setkávají, je, že si nejsou vědomi svých práv a možností v hostitelské zemi, ale stejně tak si nejsou potom vědomi ani komplikací, které tam mohou čekat neboť národní systémy sociálního zabezpečení jsou různé stát od státu. Nedostatek dostupných informací dohromady s administrativními překážkami často potom omezuje migrujícím pracovníkům přístup k sociálním systémům daného hostitelského státu, i přesto, že mají podle směrnice na něj formálně nárok. A poslední poznámka. Eh, nebo poslední poznámka z tohoto mého komentáře. Zpráva komise o aplikaci směrnice, eh, směrnice je to číslo 38 z roku 2004, je to o právu občanů Evropské unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat na území členských států, tak tato eh, zpráva komise ukázala, že provádění samotné směrnice co se týče zejména rodinných příslušníků, není uspokojivé a doporučení je e, velmi důležité, zejména pro členské státy, protože momentálně by e, Především tato směrnice měla být e, prováděna a implementována dobře a kvalitně členskými státy. Já jsem se ve svém stanovisku zaměřila vlastně na tři body, které odpovídají tomu, co jsem zde komentovala. První bod se týká toho eh, rozdílu, především tedy rozdílu v odměňování žen a mužů na pracovním trhu, neboť se domnívám, že eh, vlastně tato celková otázka by měla být, eh, měla být jaksi prolínána ve všech našich stanoviskách a zprávách, protože je to velmi je to, je to určitě jeden z hlavních důvodů pro to, proč ženy nemají takový důvod se, se stěhovat za jinou prací. Uh, Druhá věc, druhý bod je e, výzva členským státům, aby pokud se pracovníci nebo pracovnice přestěhují s manželem, manželkou, partnerem, partnerkou a dětmi, tak aby rodinám byly přim, e, poskytnuty přimě, už ukončit, přiměřené služby. Jenom v, této, e, v, této, v tomto kontextu bych chtěla říct, že jsem schválně zdůraznila partnery, partnerky, protože podle směrnice se nejedná jenom o registrované partnerství, ale jedná se zároveň o o definici partnera, se kterým má občan Unie řádně doložený trvalý vztah, což mě se líbí, protože myslím si, že náš výbor si nebude hrát pouze na rodinné vztahy. Myslím tím manžele. A třetí, třetí eh, bod se potom týká především poskytování ucelených informací o možnosti, jak tedy těm, kteří za prací přišli, tak jejím rodinným příslušníkům, eh, jak se mohou účastnit veškerých sociálních sítí, které které ten hostitelský stát nabízí. Děkuji za pozornost a těším se na připomínky. Eh, Děkuji vám. Než dám slovo dalším, bych nyní chtěla požádat řečníky, aby hovořili skutečně stručně maximálně dvě minuty paní Nedevědělová. Uh, Budu hovořit anglicky, abychom to urychlili. Uh, Děkuji zpravodajce, stanovisko je velice dobře zpracováno. Několikrát jsme se sešli, moje eh, pozměňovací návrhy byly zapracovány za SD, bych eh, chci, říci, že nejdůležitější je pro nás flexicurita, nejenom mobilita. To se týká například operek. Eh, tady jde o to, že většina operek jsou ženy, které cestují do zahraničí a nejsou dostatečně dobře placeny, nemají smlouvu, nemají také zdravotní a sociální zabezpečení a to je to, o co tady jde. Dále, pokud se týče také mobilních pracovníků, to jsou většinou muži, ale často také někdy ženy, které se stěhují společně s muži jako jejich partner. Je to kapku rychle? Ano, je to kapku rychle. Uh, ženy mají především možnost účastnit se společenského života a společnosti, to znamená, aby našly v té určité jiné zemi také práce, aby se dokázaly sebe realizovat, proto také musí mít jazykovou výbavu, což je nejdůležitější na začátku, když chcete zahájit nový život v zahraničí, takže ženy eh, či partneři pracovníků musí mít možnost naučit se jazyk a také musí mít tuto možnost rodina a také musí mít přístup k sociálním službám, ale my nemáme dostatek času, ale já teda chci říci, že stanovisko podporuji. Děkuji, paní Plum. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Já jsem řekla, že to to bylo opravdu velice rychle předneseno pro tlumočení do jiných jazyků. Já chci pouze zmínit to, že za prvé chci poděkovat zpravodajce za předložené stanovisko. Jedná se o velice důležité téma. Chci pouze zdůraznit jeden z jevů, ke kterým dochází v důsledku mobility v EU. A to je to, že někdy děti vlastně potom jsou znevýhodněny. To znamená, že někdy e, lidé odcházejí za prací do jiného členského státu a nyní byla také schváleno usnesení Evropským parlamentem a my nyní čekáme na sdělení komise. My bychom v tomto stanovisku měli také zdůraznit, aby členské státy vytvořily Eh, mechanismy spolupráce tak, aby nebyly znevýhodněny děti, tak, aby nebyly separovány děti od rodičů, aby rodiče nepracovali v jedné zemi a děti nezůstaly doma, tak, aby členské eh, státy zlepšily situaci dětí, které zůstaly doma, tak aby měly tyto děti také přístup ke vzdělání a ke společenskému životu. Já chci také zdůraznit tedy tyto děti, které byly upuštěny v důsledku mobility. Paní Kolisan. Uh, Budu stručná. Myslím, že ten návrh je skutečně kvalitní. Je to dobrý základ pro další práci, máte jenom... My to dokážeme rozpracovat. Důležitý bod, který zmiňujete, je, že mnohem více mužů než žen využívají práva na volný pohyb. A tyto překážky pro ženy musí být odstraněny, jak vytvořením rovných podmínek, co se týče minimálních sociálních práv pro ženy, Eh, směrnice o mateřské dovolené je velmi důležitá v tomto směru, ale i další věci. Přístup eh, k péči o děti, otcovská dovolená, umožnit eh, rodinám s dětmi, aby využili svá práva. Paní Plám právě uvedla děti, které jsou ponechány v zemi původu. Je to důležitá věc a řešení tohoto problému velmi usnadní rodinám s dětmi využít svých práv. Ženy, které jsou zranitelnější, zejména pokud jde o domácí práci, mají vlastně soukromé zaměstnavatele. A ženy, nemají přístup k informacím o svých právech a nemají možnost se organizovat tak, aby se dozvěděli o svých právech. Takže něco takového by také mělo být zapracováno do stanoviska. Zejména u sňatku stejného pohlaví, tak i tam je velmi těžké Eh, uplatnit svá práva eh, transgenderové snadky a osoby také. Děkuji, paní Connellison. Ma tahaks tänada raportööri selle kolme punktiga, mis esile on tõstetud, on ju tegelikult väga palju ära öeldud. Tři body eh, jsou velmi výmluvné. Hovoří o většině otázek, které způsobuje mobilita. Já nebudu opakovat, co řekli předřečnice, souhlasím se všemi. Ale nehovořila bych jenom o dětech, které jsou ponechány v zemi původu, ale také bych zmínila eh, dívky, které jsou opouštěny. Obvykle muži jsou mobilní a ty často jsou měsíce mimo domov. Ale jejich ženy jsou často nezaměstnané, protože prožíváme finanční krizi. A často ženy nemohou doprovázet eh, své muže, protože nemají dostatek informací o situaci. Je třeba informovat lidi. A já bych chtěl ještě doplnit, že v dnešním eh, vyspělém světě by bylo jednoduché vypracovat leták o základních právech osob, které se chtějí přesunout za prací do jiného místa. A to by také e, napomohlo zjistit, jaká existují práva a pokud chce člověk najít informace, tak se musí dívat na 10 nebo 15 různých internetových stránek a navíc je to jazyková bariéra. Ano, děti opuštěné, ale také opuštěné ženy. A nyní platy nevím, zda ve všech členských státech, ale minimálně v polovině členských států jsou platy důvěrnou informací pro třetí strany. A v Estonsku to platí i ve veřejném sektoru. Jak můžeme bojovat proti propasti v odměnování, pokud nevíme, co vlastně kolegové vydělávají? A proto si myslím, že by to nemělo být důvěrné, mělo by to být transparentní. Děkuji a nyní paní Češková, prosím maximálně dvě minuty. Pomínky a e, pokusím se samozřejmě zapracovat, e, co bude možné. Myslím si ale, že víceméně v těch, e, v těch filozofických myšlenkách se tady jednoznačně shodujeme. A jenom <laughs> trošku jste mě zaskočili s dětma, které zůstávají doma, protože to by mě jako matku dvou malých dětí pomalu ani nenapadlo, že by někdo byl schopen dítě nechat ve své rodné zemi a odjet za prací oba rodiče tedy. To bych považovala za velmi smutné, čili tady nad tím se musím zamyslet, to je pro mě zcela nový aspekt. A co se týče těch eh, informací, jenom chci upozornit, že i při svých, eh, při svých výzkumech teď eh, vlastně k tomuto stanovisku jsem se věnovala poradcům ze sítě EURES, které je to podporováno samozřejmě Evropskou unii a týká se to právě těch mezinárodních nabízených míst v rámci Evropské unie, plus k tomu je tam, je, jsou informace a existuje i příručka, která právě schrnuje zahrnuje ty základní informace, na co mají občané Evropské unie nárok, pokud se přestěhují do jiného členského státu za prací a na co mají nárok jejich rodinní příslušníci. Děkuji mnohokrát, škoda, že máme tak málo času. Já eh, Nevím, možná se to třeba na pořad jednání diskuze ještě vrátí, protože musím říct, že jsem k tomu měla, měla mnohem více věcí a stanovisek i z Evropské komise, protože i soudní dvůr k tomu zaujm, zaujal, k této směrnici, velmi důležitá stanoviska, která jsou vlastně i vysvětlující jednotlivé definice rodinných příslušníků, eh, partnerů a tak dále, prostě všechny důležité definice, takže je možné, že třeba se nad tím ještě sejdeme, záleží samozřejmě, jak se předsednictvo našeho výboru dohodne, ale nicméně děkuji zatím a děkuji, že jste i víceméně dobře kvitovali tedy mé stanovisko. Tak, Sesková, Děkuji mnohokrát, paní Češková. Také já doufám, že budeme mít ještě příležitost eh, diskutovat o této zprávě. Pozměňovací návrhy prosím do 3. května na výboru 25. května, výbor pro zaměstnanost 16. června a plénu v červenci. Je mi líto, že máme tak málo času, protože takže spěcháme dál k dalšímu tématu. A to je stanovisko k výboru Libe a jedná se o organizovaný zločin v Evropské unii. Dovolte, abych slovo dala okamžitě paní zpravodajce. Paní Kosto, máte slovo, prosím. Já se pokusím být stručná. Jedná se o nesmírně důležitou zprávu výboru Libe. Je to vlastně první Eh, eh, skutečná zpráva z vlastní iniciativy tohoto výboru, kde se velice podrobně hovoří o tématu organizovaného zločinu. Je velice důležité, aby, že existuje někde i e, takový rozměr, kde jsou blíže uvedeny důvody. Dovolte několik logistických informací. Včera se konalo zasedání stínových zpravodajů. E, Eh, kde došlo k rozhodnutí právě proto, že zpráva je natolik komplexní a paní Alfano z výboru Libe eh, už také neoficiálně zaznamenala 60 pozměňovací, vznesla 60 pozměňovacích návrhů k vlastní zprávě. Eh, kolegové z výboru Libe žádali o více času a proto jsme stanovili následující lhuty. Nejprve se bude o tom tedy hlasovat by bylo prodlouženo hlasování eh, na plénu až na první týden v říjnu. V Libe se bude hlasovat 25. přesna, 19. září eh, se to bude přijímat ve výboru. Co se týče výboru pro ženy, eh, tak tady máme pozměňovací návrh do 4. května a do 25. května bychom měli hlasovat u nás na výboru, protože došlo k těmto změnám. Ve své zprávě jsem se samozřejmě musela pokusit eh, prostě udržet tu normu 1500 znaků. A tak jsem se musela snažit být velice disciplinovaná a soustředit se tedy skutečně na ty hlavní aspekty. To celé může být ještě rozšířeno a myslím si, že tady máme ještě tři, čtyři body, které zaznamenám, které přednesu v pozměňovacích návrzích. Toto je zpráva výboru Libe oslovující celou řadu bodů. Proto by bylo dobré, kdybych mohla kolegům dát následující podnět. My bychom se skutečně u pozměňovacích návrhů měli soustředit na ty zcela nejdůležitější otázky, aby mohl zabráň, abychom zabránili příliš velkému rozmělnění a příliš dlouhé zprávě. Na co jsem se soustředila ve své zprávě? Ženy, především mladé ženy, představují největší počet zneužívaných obětí eh, organizovaného zločinu. A myslím si, že bylo správné poukázat také na to, že první prevenční opatření by mělo spočívat v tom, že by tady došlo o opatřeních pro sociální začleňování těchto frau. Potom je pravda, že ženy celé Evropě představují menšinu podílu na organizovaném zločinu, ale je tomu také tak, že u trestných činů zaujímají jaksi větší procento na, týkající se například obětí, jako vykořišťování v obchodování s lidmi, v drogách a mafiánských organizací tady ženy mohou mít dvojí roli, jednak jako komplic a jednak jako oběť. A vyzýváme členské státy, aby eh, činili více prevenčních opatření na této oblasti, v této oblasti, pardon, především aby existovalo dostatečné vzdělání, kde by byla zohledněna také genderová problematika, čili dávat k dispozici odpovídající vzdělávací programy a kampaně i ve spolupráci s nevládními organizacemi, eh, pomoc obětem a zejména pomoc mladým ženám, které se, mladým ženám, které se stávají oběťmi je třeba dobře transponovat směrnici o obchodování s lidmi je třeba mít tady skutečně kompletní právní rámec na ochranu obětí. Již jsme eh, při četných diskusích eh, poukazovali na to, že chceme ochranu obětí rozšířit, protože ochrana obětí by měla vlastně být rozšířena na rodinné příslušníky a svědky eh, obětí. Eh, nad rámec obchodování s lidmi. Další otázka. Měli bychom se zaměřit na specifická ochrana opatření pro ženy, které se chtějí oprostit od organizovaného zločinu, ale jsou vystaveny nebezpečím pomsty. A potom také při adekvátní sankce pro vyko- za vykořišťování v rámci obchodování s lidmi. Je třeba posílit aktivní roli žen při potírání organizovaného zločinu, například navýšení soudkyň a státních zástupkyň věnujících se této oblasti. Já pak eh, dám ještě několik pozměňovacích návrhů. Teď vám řeknu jenom rychle heslovitě nadpisy, protože je to skutečně nesmírně choulostivá zpráva. Téma, které získává neustále na významu například rovné postavení u Eurojustu, Europolu eh, to vyžaduje, aby tady došlo eh, k lepším genderovým údajům, genderově zohledněným údajům, potom by měla být eh, zdůrazněna a posílena role rodin obětí, možná, že by se a, a združení těchto obětí a jejich rodinných příslušníků, možná, že by bylo třeba založit něco na evropské úrovni. Potom velká pozornost tématu kybernetického zločinu, kde ženy, často i nezletilé dívky, eh, jsou tím dotčeny a potom by se mělo poukázat na přeshraniční charakter organizovaného zločinu, protože je možná, že ke trestnímu činu, spáchání trestného činu dostane eh, se stane v jedné zemi, ale v druhé zemi eh, prostě potom je třeba pokračovat ve trestním stíhání a potom ještě také forma ochrany žen, které chtějí vystoupit z organizovaného zločinu a jsou vystaveny odplatě. A to samozřejmě všechno to doplním, tady se jedná jenom o první rozpravu. Děkuji. Paní Kosto, než dám slovo zástupci Evropské komise, chci pozdravit skupinu studentů a studentek Univerzity v Lundu, které zde vřele vítám. A nyní dám slovo zástup, zástupkyni Evropské komise paní Svanepo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Komise vítá a široce podporuje stanovisko paní Kosta a také podporuje návrh zprávy paní Alfano. Chci jenom stručně navázat na tři otázky zmíněné navrhovatelkou. Pokud jde o prevenci organizovaného zločinu a kriminality jako takové, je to jedna z priorit, jak ve stokholmském akčním plánu, tak ve sdělení o vnitřní bezpečnosti. A tak jako v minulosti jsme již podnikly řadu kroků v oblasti prevence kriminality obecně a také genderová opatření. Takže můžeme plně podpořit tři priority, které jsou zmíněny v, ve stanovisku. Chci zmínit program BISEC, který poskytuje finanční podporu projekt, na základě projektů iniciativám pro prevenci a boj s organizovaným zločinem. A můžete se podívat na internetové stránky svý pro vnitřní věci na projekty, které byly financovány v minulých letech. Také bych chtěla odkázat na podstatnou podporu Evropské komise pro síť prevence kriminality Evropské unie, kde se vyměňují nejlepší osvědčené postupy v oblasti prevence kriminality. Alokovali jsme 750 tisíc euro na tuto síť v loňském roce. Jak víte, v různých návrzích zahrnujeme systematicky ustanovení týkající se prevence kriminality, včetně organizovaného zločinu. A zpravodajka zmínila směrnici o prevenci obchodování s lidmi a ochrany obětí. A i zde jsou důrazná ustanovení týkající se prevence těchto typů kriminality. Rovněž podporujeme zdůrazňování obchodování s lidmi, protože ženy a děti jsou zejména zranitelné oběti z hlediska této kriminality a jsme velmi spokojeni s nedávným schválením a zveřejněním v úředním věstníku a vstupu v platnost nové směrnice, která má konkrétní ustanovení týkající se podpory obětí a včasné zjištění obětí obchodování s lidmi. Poslední bod se týká potřeby ochrany obětí. Plně podporujeme toto ustanovení. A já bych chtěla zmínit, že kolegové v DG Justice eh, v kompetenci komisařské Redingové připravují právní iniciativu, která bude zveřejněna v květnu. V této fázi se netýká eh, svědků a spolupracovníků policie jako takové, ale týká se to svědků, které, kteří jsou současně obětí. A provedeme studii o aplikaci kompenzační směrnice z roku 2004 a také řešení týkající se kompenzace obětí trestné činnosti. Děkuji. Tak, Děkuji. Paní Kosko, ještě jednou na závěr. Chtěla jsem vám velice poděkovat. Děkuji také komisi za tyto informace. Myslím si, že to je naprosto v souladu s naším stanoviskem. Také my jsme ochotni spolu podpořit tyto programy, které plánuje DG Spravedlnost na ochranu obětí a svědků. Eh, doufáme, že veškeré přímé i nepřímé oběti Eh, samozřejmě především eh, budou zahrnovat i nezletilé děti a že to bude jistě dobrou příležitostí eh, rozvinout tady nějakou iniciativu. Děkuji srdečně za to, co jste právě řekla. Děkuji vám, děkuji navrhovatelce. Ona sama to právě řekla, že máme delší lhůtu pro předložení pozměňovacích návrhů neboť eh, lhůta pro předložení návrhu je 4. květen, 24. května se bude hlasovat ve výboru, v Libe potom v září a na plenárce v říjnu. A nyní postupujeme dál k dalšímu bodu na dnešním programu. To se týká stanoviska k AFETu a týká se to vnější politiky EU ve prospěch demokratizace. Navrhovatelkou je paní Papa Dopolo, které tímto dávám slovo. Oh, yes. Thank you very much, Mrs. President. Děkuji, paní předsedkyně. Vy nás žádáte o stručnost. Já chci však říci, že vítám, že je mezi námi paní de Kaiser, která je zpravodajkou k této zprávě ve AFETu. A já jako navrhovatelka za výbor pro ženy chci také požádat AFET, aby některé naše návrhy zapracoval. Pracovní dokument hovoří o tom, že vnější politiky by měly být zaměřeny na rozvoj demokracie v třetích zemích. To znamená, že tato zpráva je relevantní pro současné dění na se, v severní Africe a jde také o to, aby tyto země směřovaly k demokratizaci. Je třeba, abychom se zaměřili na rozvoj demokracie ve všech státech. Jde o to, aby se těchto změn v této části světa účastnili i zemi. My jako výbor chceme navrhnout, že potřebujeme komunitární strategii a také dlouhodobý přístup, který zabezpečí eh, rovnost mužů a žen ve všech aktivitách a projektech EU především ve vztazích EU s třetími zeměmi e, právě v této době, kdy lidská práva a demokracie jsou velice důležitými jevy. My také žádáme, aby EU prosazovala genderovou rovnováhu ve všech svých činnostech a také, aby se na tyto záležitosti zaměřila ve své rozvojové politice tak, aby bojovala proti stereotypům a diskriminaci žen. Zejména to se týče řešení konfliktů a umožnit ženám, aby se staly aktivními občankami. Domnívám se, že 52% je počet žen podle statistik které jsou přítomny v občanské společnosti, takže úloha žen na rozhodování je velmi důležitá. A myslíme si, že účast žen při rozhodování na všech úrovních skutečně přispěje a bude mít dopad na rozvoj zvláštních programů pro ženy. Konečně bych chtěla také, pokud o programy pro rovnost žen, by, tyto programy by měly být eh, systematicky vyhodnocovány. Nezbytné financování by mělo být zajištěno, protože i když tu je politická vůle pro demokratizaci, pokud nemáte adekvátní prostředky a financování, nic nedokážete. A poslední slovo. Jsme velmi potěšeni, protože Evropská služba vnější akce se snaží získat eh, stále více žen Máme 50% zastoupení žen na funkcích vedoucích delegací a jsme rádi, že ženy působí v těchto vysokých funkcích, které jsou důležité pro změny. To jsou naše doporučení a jsme velmi rádi, že je tu paní de Kaiser a věříme, že zapracuje naše stanovisko do zprávy ve výboru AFET. Měli jsme předložit dnes o 12 hodin pozměňovací návrhy. Je to trošku smutné, posloucháme diskusy a vlastně čas pro pozměňovací návrhy již vypršel. Měli bychom mít podle mého názoru minimálně dvě hodiny na to, aby lidé vyslechli dnešní dialog a potom předložili pozměňovací návrhy. Měli bychom mít tak do tří hodin odpoledne. Pokud by to bylo možné, to by bylo mé doporučení. Děkuji. Děkuji. A, a má slovo paní Záborská. Děkuji pěkně, paní předsednička. Děkuji vám, paní předsedkyně. Nejprve chci podpořit paní zpravodajku Papadopoulou, co se týče pozměňovacích návrhů. Já bych též byla ráda, kdybychom mohli posunout hodinu alespoň na těch 15 hodin. Nejprve několik všeobecných poznámek. Já velice vítám zprávu paní de Kaiser a jsem velmi ráda, že je tady. Její zpráva svědčí o tom, že má mnoho zkušeností o s prací v rozvojových zemích, tam, tak jak jsem to řekla již ve výboru pro rozvoj. Já se domnívám, že tato zpráva odráží, zobrazuje pocity mnoha poslanců Evropského parlamentu napříč politickým spektrem a sice že Evropská unie musí být důslednější a efektivnější při prosazování lidských práv ve třetích státech. Členové parlamentu, včetně mě, ve více zprávách v souvislosti s událostmi na Bělorusku, Afganistánu na Blízkém východě jsme upozorňovali zástupce komise, že je třeba skutečně tady dělat průběžné monitorování lidských práv a sankcionování jakéhokoliv porušení závazku v této oblasti. Domnívám se, že je třeba to udělat snížením finanční pomoci pro tyto země. Tuto zprávu vnímám jako urgenci parlamentu, aby Evropská komise předložila konkrétní kroky na zlepšení této situace. A nyní ke stanovisku našeho výboru. Chci poděkovat paní Papadopoulu za nekompromisní zdůrazňování významu, který má respektování lidské důstojnosti u mužů a žen při prosazování lidských práv. Možná ještě k bodu 1 a 2. Paní zpravodajka zde hovoří o politice na úrovni Evropské unie, ale já osobně se domnívám, že zde se jedná o politiku Evropské unie vůči třetím státům. Možná, že v těchto prvních dvou bodů by se mělo vypustit na úrovni EU. E, vůči třetím státům, kde vidíme, že máme obrovské problémy při dodržování lidských práv, tady se domnívám, že bychom možná mohli používat méně ideologický slovník tak, aby byl srozumitelný a proto já jsem za, abychom jednoznačně hovořili o rovnosti mezi muži a ženami. Protože já osobně i na úrovni Evropské unie vidím to, že lidi mají problematiku pochopit v tí, s tím, jako když se říká rovnost pohlaví. Měli bychom to tedy formulovat i v našich otázkách, aby to nemělo ten příliš formální charakter. A poslední poznámka. Nedůslednost Evropské unie vidím i v tom, že v několika zemích, jako například Kolodoro a nebo Demokratická republika Kondo, Kongo, <laughs> kde jsou porušována základní lidská práva, stále bez většího povšimnutí tolerujeme názvy těchto zemí. A gratuluji paní předsedkyni, že tak zvládla ten časový stres našeho výboru. Děkuji mnohokrát.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 že načasování bylo tak natěsno, ale bylo to stanoveno výborem pro zahraniční záležitosti. Bylo to spíše na začátku programu, ale bylo to posunuto v rámci programu ale myslím si, že výjimečně můžeme tu věc nechat otevřenou a můžete tedy výjimečně předkládat eh, pozňovací návrhy do dvou hodin odpoledne. Takže do dvou hodin odpoledne prosím o předložení pozňovacích návrhů. Paní Plán, děkuji. Já si velice vážím tohoto stanoviska také vítám přítomnost paní de Kaiser, protože paní de Kaiser má v této oblasti vnějších vztahů obrovské zkušenosti. A já si myslím, ano, my musíme více zdůrazňovat genderová hlediska a já myslím na to, co se děje v arabských zemích, co se odehrálo v, Tuné, v Tunisku a v Egyptě, kde ženy vyšly do ulic a bojovaly za svá práva. Není bojují za posílení svých práv, bojují za posílení předpisů a ustanovení v oblasti rovnoprávnosti. Proto musíme více zdůrazňovat, že potřebujeme plnou účast žen ve všech oblastech míru a bezpečnosti, tak, abychom udrželi trvalý mír a zdůraznili prevenční opatření, preventivní opatření. Nejenom v této oblasti, ale také v mezinárodním obchodě musíme prosazovat rovnoprávnost, protože potřebujeme přítomnost žen ve všech dohodách a ve všech mezinárodních obchodních záležitostech. Já se domnívám, že také musíme se zaměřovat na zranitelné skupiny, na bojovníky za lidská práva a tak dále. Všude zde musíme zdůrazňovat rovnoprávnost, potom také musíme hovořit o právech dětí a o právech menšin. Děkuji vám za pozornost. Vám tak je komentář. Děkuji. A na závěr paní Papadopulo. Ano, děkuji za prodloužení. Já jsem velmi ráda, že mohu přivítat zpravodajku z výboru AFED. Paní Dekaze, dávám vám slovo. Nebudu mluvit dlouze, paní předsedkyně. Přišla jsem vám naslouchat. Chci vám eh, říci, že jsme nakloněni vaší práci a já jsem si dala pozor, abych otázku žen nezmiňovala ve svém zprávě s tím, že výbor FAM připravuje stanovisko, takže náš výbor je připraven skutečně maximálně čerpat z vašeho stanoviska a pokud jde o nezbytnost zařadit rovnost mužů a žen do samotného jádra politiky lidských práv, skutečně máte mou veškerou podporu. Nebudu to rozvádět, tím skončím. Chci říci, že je to skutečně nejvodnější moment pro zařazení tohoto tématu. Jak jsme řekli, eh, ženy bojují za svou účast na demokratických hnutích a obvykle jsou následně vylučovány z těch procesů a už Eh, nezasahují do rozhodování. Takže my musíme zamezit tomu, aby v zemích, kde máme intenzivní vztahy, které v současnosti bojují za svobodu a demokracii, musíme skutečně zamezit tomu, aby ženy následně zase zmizely z těch rozhodujících míst. Je to klíčová eh, chvíle historická a já skutečně s otevřenou náručí přivítám návrhy vašeho výboru, ale nebudu se plést o toho, co nám sdělíte. Děkuji. Děkuji, paní de Kaiser. Pani Gurmaj. Souhlasím s tím, co řekla Veronik. Chci připomenout, že byla válka na Balkáně a nastala tam, byla tam zahájena obnova a ženy byly naprosto vynechány z celého procesu a tehdy jsme měli skutečně task force eh, žen, protože jsme chtěli ukázat, že něco takového také je nutné. Takže jsem za tento přístup velmi vděčná. Děkuji. A nyní dám slovo paní Papadopulu. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, za prodloužení lhůty pro pozměňovací návrhy do dvou hodin a chci vyzvat všechny, aby předložili písemné návrhy. Z vyjádření jasné, že všichni souhlasí, že rovnost pohlaví je klíčovou otázkou, zejména v třetích zemích, v této době konkrétně, kdy existuje velký sociální neklid a lidé prosazují lidská práva. Práva žen jsou také lidská práva, mají právo se podílet a účastnit na rozhodování a také v tvorbě budoucnosti ve vlastní zemi. A proto jsem ráda, že zpravodajka zapracuje tento přínos našeho výboru, pokud je o průzkumné stanovisko a veškeré pilíře, na kterých by měla stát Evropská unie. Upřímnost mě skutečně oslovila. Žádná, žádný dvojí metr. Měli bychom zabránit omylům v posuzování do budoucnosti. A to jde v ruku v ruce s tím, co řekla paní Záborská. Když dochází k porušování lidských práv bez ohledu na to, v jaké zemi Evropská unie by nikdy neměla měřit dvojím metrem, ale měla by ukládat sankce a bojovat za demokracii a demokratické evropské hodnoty. Jsem si jista, že zvědomím toho, že ženy požadují větší přijetosti. Ten genderový rozměr bude také zaveden do dokumentu AFETu, protože o to nám jde. Děkuji. Tak, eftersom deadline... Děkuji mnohokrát. Jelikož lhuta vlastně již proběhla, je tomu tak, že pozměňovací návrhy které budou eh, podány do 14 hodin sekretariátu e-mailem, budou ještě akceptovány. Děkuji všem za zajímavé dopoledne. Připomínám, že máme před sebou i velmi zajímavé odpoledne, veřejné slyšení, které bude zahájeno v 15 hodin. Doufám, že se dostavíte v četném počtu. Děkuji vám za to příjemné dopoledne a děkuji i tlumočníkům.